Okay, colleagues. Vážení kolegové, začněme. I když nás tu není příliš mnoho, ale eh, jak víme, tak eh, naše zasedání se webstreamuje. Dnes budeme mít dva další eh, bloky našeho vyšetřování. První z nich se bude věnovat tématu eh, bezpečnost IT v evropských institucích. A eh, druhý blok našeho zasedání potom bude věnován roli parlamentního dohledu nad spravodajskými službami na národních úrovních v éře hromadného sledování. Eh, to je třetí část tohoto tématu, už jsme se jim zabývali dříve a pokud nikdo nemá námitky, tak navrhuji, abychom schválili pořad jednání v této podobě a abychom eh, bez dalších odkladů eh, začali s se zasedáním. Máme tu dnes čtyři experty, poslechneme si příspěvky pana Rolanda Prince, který je ředitelem společnosti Fox IT, Eh, která se účastnila eh, detekce eh, vniknutí zpravodajských služeb v, a různých incidentů v Evropě, například v kauze Belgacom a dalších. Pak tu máme pana Freddy Dezer, který je ředitelem interinstitucionálního týmu CERT EU, které má na starosti bez IT bezpečnost všech evropských institucí, což jsme tedy i my, i dalších agentur a orgánů a e, zabývají se e, prevencí, detekcí a e, reakcemi na útoky které by narušily eh, integritu eh, počítačových sítí. Eh, třetím řečníkem je pan Giancarlo Villela, generální ředitel v Evropském parlamentu, který je zodpovědný mimo jiné za informační a komunikační technologie a poslední je pan Luca Zampalione, který je z EU LISA, což je nová evropská agentura pro velké IT systémy, která spravuje systémy jako je VIS, SIS, a e, Eurodac, které obsahují značné množství citlivých osobních dat, které je třeba udržet v bezpečí a chránit. Takže já poprosím e, každého z našich panelistů o krátký úvod, maximálně 10 minut, a potom e, otevřeme debatu, otázky a odpovědi a budete mít příležitost se vrátit k bodům, které vás zajímají. Takže, pane Princi, prosím vás, abyste začal. Děkuji za to, že jste mě pozvali. Já jsem se připravoval na tuto diskuzi, ale eh, nejprve tedy eh, na úvod. Ano, my jsme eh, vyšetřovali incident ve společnosti Belgacom, ale nebudu tedy zabíhat do detailu o tom, co se tam stalo. Samozřejmě to určitě pochopíte, je na našich zákaznicích, aby odhalili, co odhalit chtějí, ale mám několik obecných postřehů, o které bych se s vámi chtěl podělit. My už eh, jsme se několikrát podíleli na vyšetřování případů špionáže a zjišťujeme, že když si to podrobně rozebereme, co zákazníci mohou dělat v prevenční fázi, potom ve fáze detekce a reakce, tak my jsme z toho odvodili takových pár obecných postřehů. Eh, například ta fáze reakce. To tehdy přicházíme na scénu my eh, my přicházíme na scénu ve chvíli, kdy zákazník zjišťuje, že se děje něco divného a my tam e, pošleme tým, e, nastalujeme e, technologii DPI, která by zjistila, co se v tom systému děje a potom začne to vyšetřování, které si žádá hodně zdrojů. Je, těž, je poměrně náročné zjistit, co se děje v určité síti a potom zjistíte, že buď, že tedy zákazník eh, čelí určitému riziku, nebo ta vláda eh, čelí určitému riziku, a zákazník eh, zkrátka chce vyčistit svou síť a my to uděláme, ale také samozřejmě vyvstane celá řada otázek, které nikdy nebudou zodpovězeny, protože neexistuje přímý úmysl u těch lidí, kteří nás najali. Ti nemají v úmyslu zodpovědět úplně všechno. Takže často naše vyšetřování končí u otázek jako e, kdo to udělal, jaké informace e, pachatele e, obdrželi a jaký cíl tím sledovali. Samozřejmě určitě pochopíte, když se na to podíváte z širšího hlediska, že je škoda, že ne vždy můžeme na tyto otázky odpovědět. Potom eh, řeknu ještě něco k té detekci. Žádá eh, si velkou míru organizace, abych zjistil, co se v mé síti děje. Samozřejmě víte, že počítače můžou být eh, hacknuty a abychom zjistili, zda k té detekci došlo, tak musíme nastavit detekční prostředí, spustit určité operace a celá řada organizací, které byly nedávno zmíněny v tisku, Um, údajně měli v systému nějaký malware, ale potom sami prohlásili, že provedli kontrolu a e, nic nezjistili a říkají zkrátka e, běž, běžte pryč, my e, tu nic nemáme. Což je zvláštní, protože spravodajské služby vynakládají na tyto malvéry stovky milionů, které a ty softwary se snaží nebýt detekovány a potom, když ta organizace řekne, my jsme nic nenašli, my tu nic nemáme, tak je to poněkud podivné. A to platí i o organizacích, které vůbec nevědí o těchto speciálních případech Eh, o těch technických indikátorech eh, narušení, ale přesto vydají tiskové prohlášení, že jsou si naprosto jistí, že nejsou nakažení. Tak myslím si, že lidé, kteří toto udělají, by měli využít služeb eh, mé firmy. A k fázi prevence mám taky jeden zajímavý postřeh. Máme celou řadu zákazníků, kteří se snaží o vysokou bezpečnost své sítě a my na to eh, vyvíjíme eh, zvláštní vybavení, zejména v eh, kritických infrastrukturách, jako jsou například elektrické přenosové sítě, tak my exportujeme vybavení do všech částí světa, ale ne do Evropy. A ne, že bychom se nesnažili prodávat v Evropě, ale zdá se, že eh, ta kyberzeď někdy tedy narazí i eh, na Evropu. Eh, evropské organizace jsou ochotny Eh, investovat do vyšší eh, kyberbezpečnosti, ale je tu eh, problém s tím, aby na to najali ty správné lidi a nakoupili správnou technologii. A jedním z důvodů by mohlo být, že evropský systém veřejných zakázek, evropské systémy veřejných zakázek nevedou k nebo vedou k nejlevnějšímu řešení, což z definice není řešení nejlepší. A pokud je o proveditelnost v oblasti například e, šifrovacího vybavení end-to-end, -end, tak e, každá země e, má nějak nějakou místní společnost, která e, dodává technologii e, své vlastní vládě na ochranu státních tajemství. Máme také podobnou evropskou technologii, máme seznam schválených produktů, které se smějí používat e, v evropském kontextu utajených informací a podle mě pro tyto organizace e, není jednoduché si nakoupit to nejlepší vybavení, protože e, je to poměrně e, nákladné a pokaždé se vyskytne stejná otázka. Kolik tedy jsme ochotní investovat, když chceme zabránit špionáži? Děkuji vám. Děkuji vám mnohokrát. Dalším je pan eh, Dezer. Máte slovo na 10 minut. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji za pozvání. Já bych úvodem chtěl stručně vysvětlit, v čem spočívá náš mandát, co podnikáme. Také vysvětlím náš účel a odpovědnosti. CERP patří mezi uh, interinstitucionální pracovní skupiny a Naším mandátem je pomáhat evropským institucím lépe se chránit proti kybernetickým útokům. Máme malý tým, celkem je nás zatím 15, je to tedy malý tým expertů, jsou to opravdoví experti, byli jsme vytvořeni před dvěma lety a pracujeme pod vedením e, generálního ředitele DG Digit a veškeří naši klienti, kam spadá také parlament, eh, rada a komise, a také Evropská centrální banka, eh, Soudní dvůr, Eurojust, Europol a EULISA, která které tady dnes zastoupená, tedy všichni tito klienti organizace zůstávají odpovědní za své vlastní sítě. Oni sami jsou odpovědní za jejich ochranu, za eh, zjišťování problémů a také se musí sami postarat o to, aby vše fungovalo správně. My pouze podporujeme, mm, pouze nabízíme dodatečnou podporu, snažíme se také pomoci k rychlému zjišťování problému a rychle jednat. Poskytujeme rozhraní na mezi institucionální a evropské úrovni, pracujeme s těmi nejlepšími partnery, které máme k dispozici a Pracujeme také v kontaktu s různými institucemi, to znamená, že tady můžeme mít přidanou hodnotu eh, k tomu, co evropské instituce už provádí. Pracujeme tedy úzce, eh, spolupracujeme úzce s experty v jednotlivých institucích a také musím říct, že evropské instituce a eh, orgány jsou velice ceněné cíle kybernetických útoků. Může se jednat například o ukradení eh, privilegovaných politických informací, ekonomických informací, nebo také pouze eh, vyjádřit politickou neshodu, nesouhlas nebo aktivismus, což je ale v současné době trochu menší problém. Jsme tedy eh, pravidelně cílem kybernetických útoků a jak jednáme? My nabízíme tři typy služeb. Jednak preventivní služby, pomáháme institucím tady vyhnout se problémům do budoucna, pomáháme jim po, se softwarem, který mají používat. Snažíme se také poučit eh, z minulosti a pomáháme institucím vytvořit si lepší ochranné mechanismy. Pokud je o detekci, tam získáváme informace od různých zdrojů, jednak od samotných institucí v případě, že dojde k útoku a potom informujeme také jiné instituce, dále od národních certů, v jednotlivých členských státech máme s nimi velice dobrou spolupráci a potom také od eh, samotného IT odvětví. Také posíláme informace o případných eh, ohroženích systémů a o tom informujeme klienty. Tyto eh, Dostali jsme v posledních letech 650 takovýchto informací o věcech, ke kterým došlo. Z... Eh, informujeme o zranitelnosti systému a tento typ tedy informacím, tedy pomáhá nám to reagovat na případě problémů. Instituce sami zjišťují problémy, pokud nějaké zjistí, tak nám ty informace podají a my na tomto základě potom můžeme reagovat a jednat. A za třetí, třetí typ služeb, pokud dojde k závažnému incidentu, k nějaké hrozbě nebo systém je infikován, Mohou se na nás obrátit, my potom dáme k dispozici všechny naše experty, celý tým, sdílíme informace ještě také s dalšími eh, sezveme i další experty z, vý, z dalších významných institucí a snažíme se problém řešit. Také uh, si vytvoříme systém s jednotlivými certy členských zemí a IT společnostmi, to je další řešení. Minulý rok jsme řešili 10 případů, kde jsme byli povoláni, tam jsme prováděli koordinaci a pomáhali jsme v reakci, při reakci na závažné problémy. Abych to tedy zhrnul. Chtěla jsem zdůraznit, že naše eh, organizace CERT EU je velice mladá organizace, ale už za tu dobu jsme dokázali, že máme přidanou hodnotu. Ta přidá hodnota spočívá v tom, že konsolidujeme, koordinujeme, kombinujeme informace, které dostáváme od institucí a také od těch nejlepších partnerů, které můžeme v obchodní oblasti nalézt. Myslím si, že důležité tady je také poznamenat, že těch 15 lidí, které máme, a v budoucnu se rozrosteme, dokazují snahu institucí zvýšit e, svoji ochranu proti takovému typu kybernetických útoků. Děkuji. Děkuji, pane Dezer. Jako třetí pan Vilala, generální ředitel eh, v DG ITEC. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já budu hovořit francouzsky. Chci vám poděkovat za pozvání a zvláště děkuji za to, že hovořím jako třetí hned po zástupci z EU CERT. Protože DG Evropského parlamentu vychází při své činnosti v této oblasti, stejně jako u mnoha dalších oblastí, ale konkrétně u této oblasti, ze spolupráce mezi institucemi. To je základní aspekt, podle našeho názoru. A od dubna Parlament eh, předsedá interinstitucionálnímu výboru pro informatiku. V tomto kontextu parlament spustil projekty, které spočívají ve společných činnostech eh, a ty jdou nad rámec pouhé spolupráce, která je také samozřejmě velice důležitá v rámci CERTu. Parlament ovšem navrhl hledat řešení, která by byla společná a tím pádem vytvořit také některé struktury. Ty by potom byly sdíleny a díky nim bychom mohli lépe chránit evropské instituce. DG ITEC předložila tento návrh interinstitucionálnímu výboru a to také na základě dvou usnesení, které přijal Evropský parlament eh, v červenci tohoto roku. Parlament v červenci přijal dvě ustanovení o bezpečnosti v oblasti IT a o kybernetické bezpečnosti. Navrhujeme v nich silnější spolupráci mezi jednotlivými institucemi a také v těchto ustanoveních padl návrh, pokud možno vytvořit společný cloud. DG ITEC plně sdílí tento návrh parlamentu týkající se operativního, operačního plánu a chceme tento návrh formálně předložit v rámci výboru. Já jako předseda interinstitucionálního výboru pro oblast informatiky očekávám velice netrpělivě výsledky tohoto šetření a to z toho důvodu, že se domnívám, že všechno to, co bude obsaženo v usneseních a potom ve zprávě, která bude vydána na konci celého procesu, budou použity v rámci toho institu- interinstitucionálního výboru pro informatiku. Pokud je konkrétně o IT bezpečnost v rámci parlamentu, k tomu mohu říci, a mimochodem kolega z CERT EU už to uváděl, nikdo na světě nemůže zajistit stoprocentní bezpečnost v oblasti informatiky, to je jasné. Já k tomu ale mohu poznamenat, že ITEC v Evropském parlamentu má takovou úroveň intervence, která odpovídá všem standardním mezinárodním normám či kritériím. To znamená, že to, co podnikáme my, jsou kroky, které plně odpovídají mezinárodním standardům. Nechci přehánět, ale musím poznamenat s hrdostí, že se nám podařilo vyhnout několika útokům v posledních letech, odvrátit je A každopádně, pokud je o používané standardy, tam můžeme být spokojeni. V této souvislosti také hodně spolupracujeme s CERTem. Samozřejmě v této oblasti se jedná o výzvu, která je stále přítomná. My se účastníme různých seminářů, na nichž si snažíme aktualizovat znalosti v této oblasti. DG ITEC je schopná pochopit, v čem spočívají bezpečnostní problémy, jsme schopni pochopit, jaké typy útoku nám hrozí, případně zjistit, že jsme terčem útoku a jsme také případně schopni reagovat. I když Někdy jsou tyto kroky poněkud obtížné a to díky nebo možná z důvodu toho, že máme stanoveny předpisy pro ochranu údajů. To znamená, že nemůžeme zasahovat úplně neomezeně. A poslední věc. V posledních dvou letech DG iTech navrhla dvě věci v rámci parlamentu. A v této souvislosti už také jednáme. Na jedné straně jsme navrhli přeskoumat předpisy, které v této oblasti existují, ale také, a to hlavně, přijmout nová opatření a předpisy. Předpisy, které by upravily ty části, které zatím zůstaly neošetřeny. Abychom mohli správně a zákonně zasahovat v této oblasti, bezpečnosti IT, musíme vždy jednat na nějakém právním základě. Ten nám umožňuje zasahovat. A nakonec, jak kolegové jistě ví, jde o integraci bezpečnosti v oblasti IT do všech obecných bezpečnostních politik. DG ITEC se tedy domnívá, že bezpečnost informačních systémů nemůže být oddělená od obecných bezpečnostních systémů. A to je věc, na které v současné době pracujeme. Pokud je o zbytek, DGI Tech je rozhodně schopna podnikat určité kroky a realizovat autonomně projekty, ale Stejně jako všechny významné administrativní struktury světa, ani my nejsme schopni vytvářet informatické struktury a z toho důvodu vždy jednáme ve spolupráci se specializovanými společnostmi. A to na základě nebo v souladu s finančním nařízením, to je jasné. To byly tedy obecně naše hlavní kroky DJI Tech. A samozřejmě jsem ochoten odpovědět na otázky podrobněji, pokud nějaké padnou. Na závěr ještě, paní předsedkyně, chci zdůraznit jednu věc. DJI Tech vychází a chtěla by co nejvíce posílit spolupráci mezi všemi institucemi. Děkuji. Yes, thank you, Mr. Ville. Děkuji panu Vilelovi. Zdá se, že jste že chráníte si své poznámky, protože je máte napsané na papíře rukou, což je maximální úroveň bezpečnosti, to je dobře. Dostáváme se k poslednímu řečníkovi, panu Campalionemu z EU LISA, což je agentura Evropské komise. Prosím, máte slovo. Děkuji. Eh, já jsem si připravil PowerPointovou prezentaci. Ano, už, už ji máme spuštěnou. Děkuji vám. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Já jsem eh, Luka eh, Zampalione, bezpečnostní expert z nové IT agentury EU e LISA a e, jsem tu e, jakožto e, prozatímní ředitel pro bezpečnost dat. Děkuji, že jste pozvali zástupce mé agentury která se zabývá nejvyšší úrovní bezpečnosti v evropských institucích. Já tu nastíním, co moje agentura dělá a potom stručně popíšu eh, tři IT systémy, které eh, provozujeme a potom se zmíním o eh, bezpečnostním modelu, který naše agentura spravuje a potom potom tady nadnesu doporučení, jak podle našeho názoru by vaše instituce mohly zlepšit stav IT bezpečnosti. EULISA eh, e eh, je agentura eh, ustavená nařízením 1077 z roku 2001 a je to řídící orgán pro velké IT systémy v oblasti Eh, justice, bezpečnosti a, eh, a svobody. Je, je, spravuje například Schengenský informační systém 2, vízový eh, informační systém a Eurodac, Evropský daktyloskopický systém. Agentura má na starosti operační řízení a bezpečnost centrálních systémů, ale také komunikační sítě, což jsou vlastně ty dráty, které napojují centrální systém na národní systémy. Abych eh, tady uvedl nějaká čísla, tak šengenský informační systém 2 eh, eh, je napojen na 30 zemí šengenského prostoru a také na Eurojust a Europol. A je také propojen s několika národními eh, policejními systémy. Vízový informační systém pokrývá 29 eh, zemí eh, a většinou je propojen s ministerstvy zahraničí, se sítěmi ministerstev zahraničí a eh, je napojen na několik světových eh, regionů, eh, jako je dnešní Afrika a střední východ a brzy bude protážen až do Jižní Ameriky a Ruska. Evropský daktyloskopický systém pro potřeby azylu pokrývá 32 zemí EU e a většinou je napojen na imigrační úřady. Je to tedy taková, taková e, říční sít, dá se říct, nebo e, kaskáda e, regionálních nebo národních sítí. A nakonec tu máme eh, tu komunikační síť. To není systém eh, jako takový, ale je to jakási společná a bezpečná eh, přepravní cesta. Je to nejmenší společný jmenovatel těch tří IT systémů. Říkám, je to zkrátka, systé- je to zkrátka soustava drátů, kterou ty tři systémy mohou využívat k tomu bezpečnostnímu modelu. Ten je založen na jednoduché eh, hierarchii. Máme tu eh, právní základ eh, nařízení, kde je požadavek bezpečnosti vtělen a před a také tu máme nařízení o agenturách. A pro každý IT systém, jaké jsou bezpečnostní požadavky, jaké jsou konkrétní bezpečnostní požadavky, které systém musí naplňovat tak tento právní základ eh, je pro nás eh, tím, jak si to, tou pobídkou k tomu, abychom v, eh, naplňovali požadavky bezpečnosti v naší agentuře. Pod tímto právním základem máme několik bezpečnostních plánů a souvisejících politik a procedur. Jinými slovy, abychom tu měli jakýsi, jakousi hierarchii procedur. EULISA také e, vyvíjí rámec rizikového managementu, protože samozřejmě e, jak už bylo zmíněno, jak řekl můj kolega z DJI Tech, tak my také zavádíme standardy pro e, informační bezpečnost, abychom měli dobré pokyny pro implementaci té technické bezpečnosti. Z techničtějšího hlediska ten bezpečnostní model e, předpokládá určité základní zásady, které jsou opravdu naplňovány v praxi. Ty tři ústřední systémy e, technicky vzato nejsou napojeny na internet, ale jenom na e, autorizované sítě institucí a to prostřednictvím kontrolovaných národních rozhraní. Agentura má na starosti tu to fyzické napojení na členské státy, ale je tu určitý demarkační bod tedy. Agentura má na starosti bezpečnost eh, té sítě vlastně od centrálního systému až na jakoby hranici toho členského státu. Od této demarkační linie eh, jsou plně odpovědny za bezpečnost systému e, členské státy, za bezpečnost svých vlastních e, národních e, sítí. A naše tři velké IT systémy jim poskytují informační služby. Tady v těch třech odrážkách vidíte jaké jsou osvědčené postupy v oblasti bezpečnosti a jaké jsou mezinárodní standardy které jsou tedy vyžadovány tím naším eh, právním základem. Přepnu teď na eh, poslední obrázek eh, seznam bezpečnostních opatření, které podle našeho názoru mohou přispět k zlepšení stavu bezpečnosti IT evropských institucí. Jsou tu tedy čtyři hlavní oblasti, kde se IT bezpečnost může zlepšit. E, jsou to e, tyto? E, první z nich by byla nějaká, nějaký soubor bezpečnostních standardů na evropské úrovni pro přístup end-to-end. -end. Slyšel jsem od kolegy, který seděl vedle mě o end-to-end -end a také také jsem slyšel o těch standardech, takže zdá se, že e, zaznívají stejné hlasy i jinde. Potom e, je tu tedy potřeba nějaký technický e, evropský orgán, který by byl schopný implementovat tyto standardy a doporučení ať už eh, prostřednictvím evropských institucí nebo národních operátorů, aby byl založený eh, homogenní a přijatelný, eh, aby byla homogenní a přijatelná úroveň bezpečnosti. Jinými slovy, abychom měli zajištěnou bezpečnost od těch centrálních systémů, kde ty databáze se nacházejí, až ke koncovým uživatelům, kteří ty informace používají, kteří k ním přistupují. Druhým naším doporučením na zlepšení je eh, standardní proces eh, posouzení rizik, který by zajistil, aby eh, bezpečnostní opatření byla prováděna nákladově přijatelně a aby docházelo tedy k efektivnímu vynakládání rozpočtových prostředků. Neboli zkrátka, eh, jak najít tu nejlepší firmu, která by byla cenově přijatelná, ale zároveň co nejlépe chránila informace. Eh, informace se musí chránit nejaktuálnějšími eh, postupy, a to ne špatnými, ale dobrými. A toho dosáhneme jen prostřednictvím posuzování rizik. Tímto způsobem budeme moci naplnit ten slavný princip bezpečnosti a soukromí. Třetím doporučením je zahrnout do evropských institucí do, a do jejich e, informatických systémů jakýsi cyklus bezpečnostních e, certifikací a e, obnovených certifikací. Podobně jako to děláme s autem, když ho vezeme na technickou kontrolu. Když se dozvíme, nebo když zjistíme, že IT systém už je starý a opotřebovaný, tak zároveň takový systém je zranitelný vůči eh, novým hrozbám. A zejména tam, kde je eh, úroveň vysoká, eh, tak to jsou, to jsou systémy, které jsou přímo napojené na internet například. A posledním doporučením je určitý management identity a nálepkování e, informací, což by měl být koncept, který by měl být integrován do systému. Takže to doporučení vlastně zní e, implementovat silnější autentizační e, mechanismy a zavést to nálepkování informací, abychom zajistili, že k té informaci e, existuje přístup nebo možnost přístupu kdykoliv a e, pro kohokoliv, kdo to potřebuje, ale ne už nikomu dalšímu neznámému. To je z mé prezentace všechno, děkuji vám moc krát. E, děkuji panu Campalionemu a teď otevírám diskuzi. Máte možnost klást otázky, ale ještě jednu obecnou poznámku, zejména k posledním třem řečníkům. I mean, the NSA has no limits, eh? eh NSA opravdu eh, nezná své meze. Já bych ráda eh, poukázala na to, že my tady vedeme vyšetřování a různé domněnky o masovém špehování, špionáži, odposlechů, odposleších, odposleších a tak dále. Měli jsme tu speciální e, zasedání o e, Belgakomu, e, který například měl vliv i na Evropský parlament, takže i vybavení, které používáme, pochází od Microsoftu, Apple a tak dále. To jsou firmy, které už jsme si tento týden vyslechli. Takže já bych se z vašich odpovědí chtěla dozvědět více o tom, co se vlastně děje tady. Chceme vědět, eh, do jaké míry jsme tím i my eh, postiženi. Jestli jste něco detekovali, eh, nebo jestli jste nic nedetektovali a pokud ne, tak proč ne. Takové informace by nás zajímaly, protože když jsem poslouchala vaše prezentace, tak šlo především o preventivní opatření. To je sice hezké, ale zjevně to nefungovalo, protože tam venku jsou síly, které jsou silnější. Takže právě na takové otázky bychom rádi znali odpověď. Eh, na úvod dám slovo našemu zpravodaji Klodu eh, Moraesovi a poté každý řečník bude mít dvě minuty a budeme přísně dodržovat dvě minuty na otázku. A specifikujte prosím, kterého panelisty se ptáte a panelisté potom budou jeden po druhém eh, odpovídat. I všichni stínoví zpravodajové dostanou slovo a potom, pokud bude čas, bude druhé kolo otázek a odpovědí a e, povolíme i e, následné otázky, pokud se, bude, pokud se budou týkat konkrétního tématu. Klode, máte slovo. Ano, děkuji. Já jsem samozřejmě spokojen s tím, že moje otázky budou zodpovězeny společně s ostatními otázkami. Musím pouze říci, že tady mám pocit, že se snažíme zjišťovat jednak, k čemu došlo. Zajímá nás, zda údajná tvrzení Snowdena, například o špehování evropských institucí, ale i ta další tvrzení před několika lety týkající se budovy Rady ministrů a také budovy NATO, tedy také tato obvinění. Zajímalo by nás, zda k tomu něco víte, nebo co si o to myslíte, zda byla posílena bezpečnostní opatření. To je tedy naše otázka nebo se snažíte alespoň možná stanovit nějakou lhůtu a zjišťujete, zda spolu ta obvinění e, souvisí. Posílili jste bezpečnost, reagujete na tuto situaci. My tady nepodnikáme tyto kroky ve váku, ale zajímalo by nás, co konkrétního tedy podnikáte. A pokud je o konkrétní šetření, zareagovali jste nějak buď e, obecně nebo specificky? Prováděli jste také šetření a v jakém časovém hori- horizontu? Za druhé, pan Prince, vím, že jste omezení v tom případě Belgacom, ale k tomu, co můžete říci, ale mohli, mohli byste nám k tomu možná ještě něco říci, alespoň to, co můžete, i když vím, že tady jste jistým způsobem omezen. Pan Zampalioné SIS-2 a Eurodac. Vy jste poměrně podrobně hovořil o zlepšeních, ke kterým došlo, ale já bych to také rád napojil na ta obvinění, která vyplynula před letními prázdninami v souvislosti se SISem 2. Je ta vaše poslední část prezentace reakcí na to, k čemu došlo před letní dovolenou, nebo je to obecně? A měli jste nějaké důkazy k tomu, že byl proveden hackerský útok na systém Eurodac. Ještě bych měl ještě i další otázky, ale zatím se omezím na toto, protože vím, že i ostatní kolegové se budou ptát. Jistě některé z těch otázek, které vyslechnete, se budou týkat eh, toho, co už se stalo a jak reagujete, pokud reagujete. Ano, nejprve má slovo pan Prince. Ano, já pouze stručně. Možná pokud máte nějaké přímé otázky, například Belgacom, tak se na ně mohu pokusit odpovědět, ale tady vám asi je nepomůžu. Pokud mrknete dvakrát, tak to znamená ano, pokud třikrát, tak ne. OK, Mr. Zampalione. Nyní má slovo pan Zampalione. Ano, děkuji. Schengenský Informační systém 2 nebyl napaden. Je to systém, který souvisí s informačním systémem eh, tohoto typu 1. A my jsme ale odpovědní za ten systém číslo 2, který byl spuštěn v Dubnu. Ale velice nás zajímá, eh, nebo zajímalo, k čemu došlo u toho incidentu se systémem 1, SIS 1. Já na to mohu říct ano, ale zároveň ty dva systémy jsou úplně odlišné. Jak se můžeme poučit eh, z toho incidentu se SISem 1? My jsme postupovali tak, že jsme ohlásili bezpečnostní eh, přeskum celého šengenského informačního systému 2 během letní dovolené a společně s komisí jsme svolali zasedání šéfů policie na, v červenci a tam padlo rozhodnutí vytvořit eh, bezpečnostní plán reagující právě na ten incident se SIS-1. A chceme zjist, chtěli jsme zjistit, zda SIS-2 byl stejným způsobem zranitelný proti takovémuto útoku. Tedy chtěli jsme zjistit, zda by vydržel útok hackera který zautočil na SIS-1. V současné době se zabýváme analýzou výsledků, respektive odpovědí, které jsme dostali na dotazník zaslaný členským státům a konkrétní odpověď budeme mít v následujících týdnech. Děkuji. Nyní má slovo pan Fos, stínový zpravodaj. Děkuji mnohokrát. Pane princi, jakkoliv je mi to líto, Jakkoliv mne to mrzí, já mám přesto ještě jednou doplňovací otázku, možná ji položím tak trochu jinak. Já jsem se dočetl, že tady vede jedna stopa směrem k, do Velké Británie. Je to, co jsem se dočetl, správné či ne? Je to pravda či ne? Možná by to budete moci potvrdit. Jinak vás tady nechci uh, uvádět do rozpaku, ale pro nás by bylo skutečně důležité, abychom se dozvěděli, jak vypadá vůbec po pozadí celé té věci, například z hlediska profesionality, to, co jste našli, to, co jste odkryli, je to něco, co člověk si může tak nějak na koleni sestavit v garáži, anebo je to něco, kde jsou skutečně třeba velice intenzivní znalosti, tedy z hlediska kvality nás to zajímá. To by pro mě bylo velmi důležité to vědět. Co se týče těch ostatních tří partnerů, ostatních tří panelistů, já bych velice rád se dozvěděl toto. Když se to celé provalilo, že tady došlo k tomu, že někdo má přístup k informacím, nějakým způsobem je odposlouchává a tak dále, Eh, došlo tehdy k technickému přeskoumání těch cítí toho vedení? Zda je to technicky bezpečné, je vůbec možné zjistit, že pokud se někdo někam napojil a tam si stahoval informace, je možné to nějak potvrdit? Eh, a nyní investuje se nyní více do bezpečnostní techniky. Co na to potřebujete? Eh, vy jste všichni úředníci, takže já se vás ptám, potřebujete proto nějakou novou rozpočtovou položku, nové peníze. Co jste schopni nám doporučit tak, aby my jako parlament či jako Evropská unie jsme zajistili to, že budeme bezpečnější, že parlament bude bezpečnější, EU bude bezpečnější. Co bychom mohli zapracovat do naší zprávy? A dále by mě zajímalo, jak by mohla vypadat možná vylepšení a co z toho se nás týká v té každodenní oblasti. Děkuji. Chcete odpověď od pana Prince, Dezura a Vileli? Ano, tak začneme panem Princem. Ano, děkuji za otázku. Vy se ptáte na vztah ke Spojenému království, zda to s ním nějak souviselo. My jsme viděli to, co se objevilo v Der Spiegel v pátek. A to podle mne je také jediná informace, která naznačovala, že do toho bylo zapojeno Spojené království. Rozhodně, když se podíváte na tu síť, tak nemůžete přesně zjistit, kde sedí ten útočník, odkud útočí. Co by pomohlo, je lepší vyšetření toho, co se snaží ukrást, na tomto základě také většinou přesně zjistíme, odkud, odkud útočníci pochází. Rozhodně tedy, když se podíváme pouze na tu síť, není možné to zjistit. Většinou ovšem pro zjištění dalších informací je nutné se podívat také do jiných počítačů. A druhá otázka, ta úroveň sofistikace. Myslím, že Belgacom sám prohlásil, že se jednalo o velice sofistikovaný útok, to je správné. A já jsem si měl sebou přinést jeden slide z prezentace, kde se uvádělo o tom, kde se uvádělo, kolik je nutné investovat, pokud chceme zjistit, kdo je útočník. Když útočníci na své straně vydávají obrovské částky na prolomení se do systému, na útok, eh, tak si musíme rozhodnout, zda chceme eh, investovat podobné částky, abychom s nimi mohli držet krok. Myslím, že na úrovni EU je velmi obtížné se chránit, chránit ty nejvíce žádaná tajemství. Děkuji. Děkuji vám. Pan Dezer. Okay, uh, first thing that I would like... Takže uh, zaprvé uh, bych chtěl říci, že už v mém úvodu už jsem tu naznačil statistiku těch hrozeb a incidentů, a to už eh, ukazuje na to, kolik věcí tedy na síti detekujeme a snažíme se napravit. Eh, to je první, co jsem chtěl říci. Eh, nebudu tady moci hovořit o konkrétních incidentech, nemůžu odhalit detaily konkrétních incidentů, ale abych odpověděl na položenou otázku, zda kontrolujeme, jestli unikají eh, incidenty do tisku a tak dále, eh, tak samozřejmě každou informaci ověřujeme, ať už od tisku nebo od vlády, zjišťujeme, eh, jestli je to pravda a osvětlím to na příkladu, abych se vrátil k případu Belgakomu, tak před několika týdny, když tady byli zástupci Belgakomu vyslechnuti před tímto výborem, tak řekli, že indikátory narušení dali k dispozici, že zveřejnili to, co eh, Fox IT eh, identifikoval a dali to k dispozici eh, belgickým orgánům, tedy policii, státním zástupcům a tak dále, belgickému CERTu a dalším CERTům. A co my jsme potom s takovou informací udělali? My jsme si vzali ty technické informace a hledali jsme na síti klientů, tedy všechny klienty, parlament, eh, radu, eh, komisi a tak dále. Takže my jsme na základě těch informací provedli kontroly a z té kontroly jsme nezjistili eh, žádné důkazy, že by prostřednictvím této informace byly systémy napadeny. Takhle bych chtěl ilustrovat, jak to funguje. Pokaždé, když my nebo instituce se dozví o nějakém vniknutí nebo napadení, tak snažíme se té informace využít k tomu, abychom něco detekovali. Samozřejmě leco se dá detekovat i bez eh, informací zvenčí, zvenčí. Eh, dá se to přímo na samotných sítích. Nicméně tedy opravdu prověřujeme eh, všechno, a pokud něco najdeme, snažíme se to co nejrychleji napravit. Dále jste se ptali, jestli je možné eh, vystopovat eh, eh, jestli někdo poslouchá, jestli jestli z organizace utíkají informace. To je velice těžké, pokud to nevíte. Pokud víte, že tam někdo je, je to samozřejmě eh, lehčí. Pokud už máte nějaké náznaky, že se něco děje, že něco nehraje, tak můžete vystupovat tu unikající informaci. Ale z absolutního hlediska je to nesmírně obtížné a ještě jednou bych chtěl zopakovat, co řekl pan princ, že eh, není možné a to ani s vyšším rozpočtem, není možné mít stoprocentní jistotu, že v systému e, žádný narušitel není. Zvláště když stojíte proti protivníkům, kteří mají ještě e, větší rozpočty, desetkrát nebo stokrát než my. E, otázka potom samozřejmě je, co dělat víc. My eh, jsme na cestě k tomu, abychom zvyšovali tu základní úroveň bezpečnosti. Eh, pokaždé, když máme nějaký incident, tak zvýšíme na základě získaných poznatků úroveň ochrany. Eh, to samozřejmě někdy sebou nese náklady na hardware, softwaru i personálu, bezpečnostního personálu institucí. A takto se dá samozřejmě postupovat i do budoucna. A e, s tím souvisí, abychom také měli větší manevrovací prostor e, na základě e, investic do hardwareu, softwaru a tak dále, tak by nám samozřejmě pomohla větší spolupráce mezi institucemi a silná, silná politická podpora pro výměnu informací mezi institucemi. To bychom velice přivítali. A jestli ještě můžu říct poslední slovo na závěr, tak některé z těch věcí, které tu chcete zavést na úrovni evropských institucí, je zcela v souladu s evropskou politikou o e, povinném, povinných zprávách e, v oblasti bez, kyberbezpečnosti, e, což tedy předpokládá ustanovení kompetentních skupin, které dostávají informace o incidentech, nějak s těmi informacemi potom nakládají a vyměňují si je mezi členskými státy. Takže zkrátka chce to kompetentní orgány, které mohou reagovat a to e, rychle. Děkuji. Děkuji. E, pan Vilelo, chce, chcete něco dodat? Volentiem, merci beaucoup. Ano, rád, děkuji za slovo. Rád bych odpověděl na tu přímou otázku, která zazněla ze strany jednoho europoslance. A sice, co musíme dělat, abychom situaci zlepšili každodenně. Já jsem se několikrát snažil zdůrazňovat a vysvětlovat, jak pracujeme. My provádíme monitoring a každodenní ověřování toho, co se děje u našich systémů a pokaždé, když dostaneme nějaké varování, informaci o tom, že vyvstal nějaký problém, reagujeme dvěma způsoby. Jednak reagujeme přímo a snažíme se zjistit, zda ten signalizovaný problém je reálný a zda je možné jej okamžitě vyřešit. To je jedna věc. A potom za druhé, obrátíme se na CERT EU a společně s ním se také snažíme zjistit další informace a podrobnosti. Slyšeli jste, co vysvětloval pán Zampalione, hovořil o některých návrzích a metodách. A právě u nás se také uplatňují ty standardní metody DJI, tak je pravděpodobně možné ještě zlepšit, ale zatím je používáme. A potom ta další otázka, ta se týkala přímo Belgakomu. Ano, DJI Tech provedla analýzu, podrobnou analýzu tohoto aspektu. Zaměřili jsme se na naši strukturu a zjišťovali jsme, zda všechno to, k čemu došlo k Belgakomu, bude mít také nějaké dopady u nás. A nyní vám mohu sdělit, že po velice podrobné analýze, kterou jsme proběhli, provedli, jsme nezjistili vůbec žádný problém, žádný malware, který by ovlivnil náš systém, tedy systém parlamentu. Potom třetí otázka. Ptali jste se, zda je nutné investovat více Já myslím, že u tohoto typu investic nesmíme postupovat um, dozadu, dělat kroky zpět. Úroveň investic, které provádíme tady, je poměrně vysoká. Samozřejmě další investice by pomohly, ale zároveň to není ústřední problém. Ústřední problém podle mého názoru a v tom také spočívá můj návrh, potom výbor uvidí, zda se k tomu přikloní či ne, ale já bych trval na tom, co už jsem uváděl během svého úvodního příspěvku. Důležité je posílit spolupráci mezi institucemi. Musíme jít nad rámec pouhé výměny informací. Musíme vytvořit některé konkrétní kroky, které ale budou společné. Například by rozhodně bylo možné výrazně snížit dopad eh, těch negativních vnějších akcí tak, že bychom vytvořili společný cloud, společnou strukturu cloudu, na níž bychom potom umístili celou řadu dalších struktur a to by vlastně představovalo preventivní způsob obrany. Děkuji. Děkuji vám. Nyní se vcítím do role eh, stínové zpravodajky za Aldem a trochu to vyostřím. Dostáváme totiž hodně odpovědí, které se týkají jednotlivých postupů, byrokracie a tak dále, ale pouze málo k tomu, co se děje. Možná to není zase tak překvapivé, když jsem slyšela pane, pana Prince říkal, že ti na druhé straně, ať už jsou to kdokoliv, vydávají miliardy i miliardy, zatímco my tady na naší straně máme pár lidí a ti vlastně vytváří obranu proti tomu, takže už ze začátku je to vlastně prohraná bitva. Měl bych několik konkrétních otázek. Začnu otázkou na pana Prince. Jde mi o aféru SWIFT a potom se dostanu k Belgakomu. Jednoduchá otázka. Souhlasíte s nizozemskou vládou v tom, že údajný neautorizovaný přístup k stránce SWIFT se dá vyšetřit, aniž by proběhlo nějaké specializované soudní šetření? Souhlasíte s nizozemskou vládou a myslíte si, že nizozemský orgán ochrany údaje společně s tím belgickým jsou dostatečně vybaveny k tomu, aby provedli šetření a opravdu zjistili pravdu? A další otázka k Belgakomu. Belgakom nám sdělil, že se jedná o masivní útok, tak sofistikovaný, jaký jsme ještě nezažili a vy jste podobně řekl, že zároveň nebyly ovlivněny žádné osobní údaje. Nebyly zjištěny důkazy o tom, že se podařilo zachytit nějakou komunikaci. Lidé vydali miliardy prostředků a zároveň nebyly zjištěny žádné důkazy to se mi nedaří nějak pochopit. Tady něco nesedí. Proč by někdo vydával miliardy na to, aby na konci nic nezískal? To podle mne nedává vůbec žádný smysl. Pan Dozer uvedl, že nemůžete nic konkrétního uvést k tomu příkladu Belgakom, ale já bych něco konkrétního ráda slyšela. Například, jak to přesně ovlivnilo Evropský parlament. Podle mne dává smysl, že nás to ovlivnilo a ráda bych pochopila, jak to je. U případu Belgacom zjistili jste nejpří, nejdříve, že k tomu došlo a potom jste to začali vyšetřovat? Už jsem říkala, že jsme tady měli řečníky za Microsoft, Facebook, Apple. Máme kontakty také s Applem. A zajímalo by mne, zda sledujete incident Belgakomu a zda jste začali například vyšetřovat, jak možná Microsoft vytvořil taková zadní vrátka, dostatečně nezajistil svůj systém. A co dalšího nám hrozí? Otázka přímo na pana Prince. Vy říkáte, že nemůžete konkrétně odpovídat na všechny otázky, ale existuje něco, co by vás vedlo k domněnce, že komunikace parlamentu byla nějak zachycena, monitorována nebo nějakým způsobem ohrožena? To budou zatím otázky z mé strany, mám ještě další, ale prozatím tedy tyto. Předávám slovo panu Princovi, prosím odpověď a, po, odpověď a potom pan Dezer. Uh, yeah, thanks again. Uh, well, first... Uh, děkuji. Takže uh, Nejprve jste se ptala, uh, jestli se dá provést vyšetřování zkrátka pomocí nějakých dokumentů, tím, že se podíváme na nějaké dokumenty. Ne, není tomu tak, musíme opravdu prohlédnout ten technický systém. A druhá otázka zněla, zda eh, Úřad pro ochranu dat v Nizozemsku má dostatek technického vybavení na takové vyšetřování, tak eh, já jsem slyšel z interview s ředitelem tohoto úřadu včera eh, v rádiu a ten řekl, že najme personál, čili uznává, že potřebuje externí experty. A třetí otázka, na tu bych nejraději odpověděl bez komentáře, ale tam bylo dokonce několik otázek, říká paní předsedkyně. Já jsem se ptala, jestli uh, byly zachyceny nějaké komunikace nebo uh, data Evropského parlamentu. Já na to nechci odpovídat. Omlouvám se. Dobře, děkuji. A uh, poslední otázka zněla dává nějaký smysl, aby nějaký aktér uh, utrácel, cituji, miliardy a miliardy, když potom neexistují důkazy, že došlo k napadení? Dává to smysl? Ale to je jednoduchá otázka. Ne, nedává. Uh, pan Dezer? Eh, děkuji. Takže eh, vaše otázka zněla, eh, jestli jsme eh, detekovali v evropských institucích nějaké problémy, které souvisí s Belgakomem. Otázka zní samozřejmě ne. Detekce incidentů v Belgakomu nám byla nahlášena před několika týdny zástupci Belgakomu a my jsme udělali to, že jakmile jsme se o incidentu v Belgakomu dozvěděli, tak jsme prověřili, jestli měl nějaký dopad na evropské instituce. Já si umím představit dva možné dopady. Jeden z nich je, že pokud protivník nějak proniknul na síť Belgakomu a mohl odposlouchávat komunikace e, zaměstnanců EU nebo europoslanců, ale my nemáme žádné prostředky, jak zjistit, pokud to tak je nebo ne. E, Belgakom tvrdí, že žádný dopad na data zákazníků e, není a mezi to tedy spadají i evropské instituce. Takže pokud je nám známo, tak eh, data klientů neutrpěli eh, nijak, a to ani eh, komunikace zaměstnanců EU nebo europoslanců. Druhý pohled je takový, že pokud malware nakazil instalace Belgakomu a to nějak poškodilo evropské instituce, tak odpovím podobně jako můj předřečník, že e, ty technické elementy, které jsme e, dostali a informace, které jsme dostali, jsme prověřili a zjistili jsme, že neměli žádný dopad na evropské instituce. Chtěl bych říct, že vyšetřování e, případu Belgacom je také soudní, probíhá soudní řízení, je to v rukou státního zástupce, takže je velice složité o tom vůbec cokoliv říkat. A my máme eh, poměrně štěstí, že státní zástupce eh, v případu Belgacom eh, povolil vydat nám ty informace o technickém napadení, abychom mohli prověřovat síť, zda vůbec došlo k nějakému dopadu. Takže já chápu vaše stanovisko, těžko se směřuje s tou odpovědí, že nemůžeme sdělovat detaily, nemůžeme být konkrétnější, nemůžeme se vyjadřovat, ale pokud bychom mohli něco dělat, za, prvé to je pro nás nejdůležitější, abychom mohli něco dělat a abychom vám mohli s určitou jistotou prozradit, že eh, zatím nemáme žádné náznaky eh, poškození eh, sítě nebo dat evropských institucí. K druhé otázce ohledně Microsoftu, Apple a dalších softwarů a jejich případných zadních vrátek. Tak my si nejsme vědomi, žádných vědomně implantovaných zadních vrátek v softwarových nebo hardwarových produktech, které využívají evropské instituce. Jestli tam nejsou vůbec žádná zadní vrátka, to zcela upřímně nevíme. Rozhodně nevíme o tom, že by tam byla nějaká e, záměrně vytvořená e, výrobci těchto produktů. Jsou ty produkty zranitelné? Jsou tam způsoby, jak do nich proniknout? Tak odpověď zní ano. A každý týden, každý měsíc eh, Microsoft má eh, Microsoft rozesílá peče, záplaty na ty díry v softwarech. Eh, tento týden tomu bylo také tak. Odhalili velice důležité slabé místo minulý týden, které zjistilo se, že pokud otevřete Internet Explorer, tak se tam dá nějak dostat skrz, skrz to a e, nakazit uživatele, kteří používají e, Internet Explorer. Takže e, zkrátka v kostce toto slabé místo bylo odhaleno minulý týden. Tento týden byl Microsoftem vyroben patch. Ale už teď je poměrně jisté, že tato závada Internet Exploreru byla využívána celé měsíce, možná i rok, a využívali ji lidé, kteří o té závadě věděli. Eh, mohou to být nějaké státy? Ano, samozřejmě. Eh, můžou to být zločinci? Ano, můžou být. Chci říct to, že zkrátka my si nic nemyslíme, my nevíme, nemáme důkazy o tom, že eh, ty, že ty závady byly záměrně zabudovány do toho softwaru Microsoftem. Jestli tedy taková slabá místa existují, ano, samozřejmě, a jakmile výjdou najevo, tak my, jakožto instituce, e, musíme zajistit ty e, peče a implantovat je do e, infrastruktur, abychom ty díry uzavřeli, abych tak řekl, aby systémy byly bezpečné. Ano, děkuji. Máme ještě dva další řečníky, takže se omlouvám dalšímu panelu, ale budeme mít několik minut spoždění. Na řadě je Jan Albrecht ze Zelených. Děkuji a všem děkuji, že jste sem přišli. První otázka eh, je na, zástupce institucí zní, zda eh, je nějaký specializovaný personál, který dělá testy napadení těch systémů, penetrační testy a eh, jak často jsou takové testy pozitivní. Mohli byste něco říct k tomu? jestli se jim povedlo úspěšně proniknout do toho systému. A za druhé, e, varovali jste instituce nebo jiné e, bezpečnostní orgány, jako je belgická policie, e, ohledně potenciálních kyberútoků. Varovali jste je předem, aby je mohli vyšetřit? A pana Prince bych se chtěl zeptat, jestli může potvrdit, že během britského státního svátku v době oběda bylo mnohem méně aktivit eh, útočníků, že jste detektovali mnohem, mnohem nižší aktivitu? A eh, mohl byste eh, vysvětlit, proč GRX routery jsou zejména, jsou obzvláště zajímavým cílem zpravodajských služeb? A vás všech bych se chtěl zeptat, co můžete říci k útokům na Belgacom? Zejména, jak přesně Eh, je eh, infrastruktura Evropského parlamentu napojená na eh, BICS, což je síť, kterou vlastní Belgacom? Děkuji. Děkuji. Vezmu panelisty v původním pořadí, takže nejdřív pan Princ. Ano, tady zase máme těžké otázky. Já nevím. No. Nic. O této otázce ale je velice obtížné toto monitorovat ze strany zpravodajských služeb. Ano, to bylo stručné a jasné. Nyní pan Dezer. Já k tomu zase tolik toho nemám. Upřímně řečeno, nemohu specificky eh, říci, které opatření používají instituce s cílem ochrany e, systému. My jsme ale parlament a měli bychom právo vědět, zda instituce zahájily nějaké vyšetřování o možných kybernetických útocích. Já myslím, že máme to právo. Ale vaše otázka byla specifická, zda e, provádíme nějaké ty testy penetrace. A já to konkrétně nemohu říci. Nemohu říci, jak e, ty systémy testujeme a zda je možné je takto zabezpečit. My nejsme pouze potenciální uživatel toho systému, ale také máme jistou odpovědnost. Můžete zopakovat tu otázku, tedy to, zda bylo mm, požádáno o také soudní šetření? Ne. Ale musíte specifikovat, co máte přesně na mysli. Vyšetřování považova- požadované na, jaké, na jakém základě? Zprávy nebo něčeho, co jsme zjistili my na sítích. 40 tisíc stránek dokumentů, které dostali novináři od Edwarda Snowdena. Pokud dojde k takovému incidentu nebo takovému údajnému tvrzení, tak bych očekával, že bude vydáno také varování bezpečnostním orgánu. Pokud mi řeknete, že ne, tak v pořádku, ale je to důležitá informace, kterou chceme zjistit. Musím tedy vysvětlit svoji odpověď. Na základě těch stresových zpráv nebo zjištění jsme nekontaktovali policii. A pokud je o podání zpráv policii nebo soudním orgánům nebo jakémukoliv jinému příslušnému orgánu, tak to musí být něco specifického, co naleznete na síti, pokud dojde k útoku, případnému dopadu, e, škodě, něco odcizeno nebo zničeno. Ale zatím nejsme schopni žádné takovéto tvrzení potvrdit, tedy nic z toho, co bylo uvedeno v tisku. Děkuji. Pan Vilela. Ano, myslím, že já mohu odpovídat trochu volněji. Pokud je o telefonní systém parlamentu Parlament využívá služeb eh, poskytovatelů ve třech místech, kde pracuje. Máme tedy kontakty a uzavřené smlouvy s Belgacomem, s Orange a Post, což je v Lucembursku. To všechno tedy závisí nebo ovlivňuje to, co se děje na sítích těchto společností. Vše, co se děje mimo, tedy na těch, mimo parlament na těchto sítích, je věc, kterou parlament nemůže kontrolovat. Kromě toho má parlament ale také svůj interní komunikační systém a v rámci té interní komunikace například celý ten systém eh, propojený v rámci jedné budovy nebo několika budov, celý ten systém je zabezpečen. Navíc je šifrován a není možné jej zvenku ovlivnit. Pokud tedy budete komunikovat v rámci tohoto systému, celého systému parlamentu s ostatními europoslanci, tady v Bruselu a také ve Štrasburku, v rámci našich budov, to vše je pod kontrolou DG ITEC a je to šifrováno tak, aby se k tomu nemohli dostat eh, lidé zvenčí. Pokud je o varování, pane Albrechte, my každodenně provádíme kontroly všeho toho, k čemu může dojít a k čemu může dojít. A když zajistíme něco konkrétního, nebo dokonce jenom zjistíme nějakou hypotézu, možnou intervenci, Předáme tuto informaci parlamentnímu ředitelství pro bezpečnost, což je příslušný orgán, který má pravomoce postupovat, podnikat kroky v souvislosti s vnějškem, může také kontaktovat policii, soudní orgány a na druhé straně potom také informujeme politickou úroveň, pokud došlo k něčemu závažnému. A specifická akce spočívá v tom, že informujeme CERT EU, a snažíme se zjistit a ověřit si to, k čemu došlo a zjistit, zda k tomu došlo také v jiných institucích, tak abychom mohli případně organizovat společnou rychlou reakci. Děkuji. Děkuji. A poslední, pan Zampalione. Ano, já odpovím na tu první otázku. Když máme zaměstnance, kteří provádějí test penetrace, ano, je to součást našeho celého procesu řízení rizik zaměřený na bezpečnost eh, systému. To znamená, začneme těmito opatřeními, provedeme je a potom zjistíme, zda jsou efektivní prostřednictvím eh, dalšího testu vulnerability. Poze tak můžeme zjistit, zda je systém opravdu bezpečný, tak, jak to bylo koncipováno. A tak pouze můžeme zajistit správnou ochranu informací. Jak už jsem říkal, systémy, naše systémy IT nejsou napojeny na internet. To je silná stránka celého systému. Uplatňujeme zásadu samostatně se chránícího uzlu. To znamená, že i když jsou naše sítě napojeny na národní sítě, považujeme je za, nebo zabezpečíme je, jsou zabezpečené. Navíc eh, v současné době přeskoumáváme SIS-2, Schengenský informační systém, provádíme test penetrace na tomto systému eh, SIS-2 centrálně na centrální úrovni a snažíme se zjistit, zda ty původní silné stránky, které byly v eh, Dubnu vytvořeny, jednak stále ještě existují a potom zjistit, zda jsou účinné. Pokud je o novou infrastrukturu, síť agentury, pomocí které interagujeme nejenom s veřejností, ale také s jinými evropskými institucemi. Postupujeme podle stejné zásady eh, certifikace v oblasti bezpečnosti. Tam test penetrace je takovým posledním razítkem, který umožní spuštění. Pokud daný systém nedostane eh, pozitivní hodnocení v testu penetrace tak nebude moc být spuštěn. Děkuji. Děkuji a poslední bude mít slovo paní Ernst. Možná se nám podaří skončit za pět až sedm minut, pokud budeme odpovídat stručně. Tak, abychom eh, více-méně naplnili náš časový plán. Sice úplně nesplníme, protože už máme pozdě, ale v rámci možností. Děkuji. Já nevím. Tady jsme se dostali přesně k tomu bodu, kde jde o nás. A tady nevím, zda můžeme říct, že to sfoukneme velice rychle a položíme pouze dvě, tři otázky. To se mi nelíbí a také nejsem toho mínění, že bychom se měli spokojit s tím všeobecným a že se nesmíme dozvědět detaily. Já skutečně nevím, z jakých důvodů Opravdu to nemím. A tato všeobecnost mi nestačí. Ještě k tomu šifrování. Možná byste mi mohli zcela jasně odpovědět na tuto otázku. Proč poslanci a e, pracovníci Evropského parlamentu nemají automaticky klíčí píčí, tak aby mohli číst e, zašifrované maily a dokumenty a signovat maily. Proč tomu tak není? Jak to můžete zdůvodnit? Jak mi eh, vysvětlíte, že je naprosto v pořádku, že tomu tak není? To byla první otázka. Druhá otázka, pan Dezer již říkal, kolik pracovníků pracuje v oblasti IT, to je v pořádku, já bych ráda věděla, kolik pracovníků je přiděleno pro oblast Evropského parlamentu, tedy v oblasti Evropského parlamentu se věnuje mm, tématu IT bezpečnost, nebo je tam vůbec někdo, kde je takto vyčlenění, či je to všechno směšováno. Bych ráda věděla od pana Vilely a dále Provádí se nezávislé audity? A kdo vůbec eh, provádí ty testy penetrace, nebo byly již prováděni, jsou prováděny? To je zásadní otázka, pokud vůbec chceme hovořit o tom, zda eh, je tam dost bezpečnosti, či ne. Další věc, a sály jsem ještě v Evropském parlamentu. Můžete skutečně vyloučit, že došlo úspěšným útokům, či respektive pokud dojde k nějakému úspěšnému útoku na instituci EU, že ten, kdo útočí, využije údajů z jedné instituce k tomu, aby pronikl do jiné instituce. Jste si skutečně jistí, že takovýto případ, taková ta situace je vyloučena, že k ní dojít nemůže? že by tady bylo špehování pomocí vlastně prostředků jiné instituce se schopni vyloučit tuto možnost. Co děláte pro to, abyste odkrývali malware? Dále transparentnost. Pokud dochází k útoku na Evropský parlament, či pokud by došlo k útoku na Evropský parlament, kdo to zjistí, kdy eh, a kdo o tom bude informován, jak dopodrobna. Existuje tady notifikační povinnost a za jakých eh, podmínek by, se, by byli poslanci informováni o takovýchto případech a politické skupiny. Dále, jak bezpečné jsou schůze za zavřenými dveřmi, které tady máme tak často? A na tuto otázku bych si velice, velice přála odpověď. A já si myslím, že byste nám dlužně odpověď na tyto otázky. Ano a ta důležitá otázka eh, penetračních testů tu už položil eh, Jan Albrecht, ale úplnou odpověď jsme se eh, nedozvěděli, nedozvěděli a obávám se, že detailnější odpovědi už tedy neuslyšíme. E, jsou to také obecnější otázky ohledně bezpečnosti, které jsou důležité, ale nerelevantní pro toto vyšetřování. Takže chtěla bych, se sou, chtěla bych požádat pány, aby se e, soustředili pouze na e, aspekty, které jsou relevantní pro toto vyšetřování. Takže v podstatě se zeptala pana Vilely a pana Dezera, je to tak? Oui, merci beaucoup. Et, et ce sont tous, tous questions... Ano, děkuji. To jsou velice relevantní a důležité otázky. Pokud jde o elektronický podpis, jak jistě víte, toto jsme zavedli nedávno. Elektronický podpis byl zaveden nedávno a nejedná se zatím ještě o nástroj, který bychom používali. Používáme ji sice, ale pouze v rámci takové pilotní fáze. Stále se to ještě nestalo obecně přijímaným a používaným nástrojem a důvodem je jistě to, co jste uváděl vy. Znamená to, že musíme nejprve definovat úrovně bezpečnosti, které budou souviset s používáním tohoto elektronického podpisu. Pokud je o penetrační testy, ano, provádíme takové testy, a to neustále. Snažíme se v této souvislosti spolupracovat také s CERTem. Pokud se vy ale domníváte, že by bylo užitečné jít ještě o krok dále a provést audit, externí audit, podle mne by to byl dobrý nápad. My nicméně pravidelně provádíme testování úrovní bezpečnosti a penetrační testy systémů. Není to ovšem externí audit, ale já jsem tady velice otevřený a dokonce příznivě nakloněn provedení externího auditu, tak abychom zjistili, jak by dopadly bezpečnostní testy z jejich strany. Z jejich strany. Tady ale musím ještě dodat, že by to bylo zbytečné, pokud bychom zůstali na úrovni parlamentu. Operace tohoto typu by byla užitečná, pokud bychom do toho zapojili také ostatní instituce, alespoň ty další dvě hlavní instituce, se kterými spolupracujeme, to znamená komisi a radu. To mi umožňuje vlastně odpovědět také na třetí otázku, která padla. A sice, Víme na 100%, že není možné použít ostatní instituce za účelem útoku na naši instituci. Já bych řekl, že my jsme společně s CERTem EU vytvořili takové struktury, jejichž cílem je právě toto, to znamená vydávat varování o tom, k čemu může dojít a již k tomu i došlo. Pokud například v jiné instituci nastane nějaký incident, například komisi, tak parlament se to okamžitě dozví, zjistíme, že k něčemu takovému došlo a my okamžitě můžeme přijmout opatření, pomocí nichž se vyhneme stejnému typu útoku, nebo zjistíme, zda by bylo možné takovýto útok provést také na nás. Je to, nebo fungovalo to v rámci toho systému ochrany, ale na 100% nic vyloučit nemohu. Ano, já jsem dostal slovo, takže bych rád odpověděl. Paní předsedkyně, ano, ale máme málo času. Děkuji. Pan Dezer. Jenom velice stručně ke dvěma těmto bodům. Jeden se týkal šifrování pomocí GPG eh, nebo jakéhokoliv jiného způsobu. Tak to není zrovna eh, jednoduché implementovat. Zažíváme to každý den i při komunikacích mezi experty. Je velice těžké implementovat šifrovací metody. Byla by krása, eh, kdybychom mohli snadno implementovat řešení, které by chránilo e-maily nebo telefonáty, nebo nebo soubory. A e, druhá otázka, jak detekujeme malware a vniknutí, tak e, pomocí těmi nejsofistikovanějšími produkty, e, které máme na trhu, které dokážeme sehnat. Nicméně většina těchto softwarů i hardwarů, i informací, i reakcí na incidenty to všechno se jaksi soustředuje v jedné části světa a Evropa to není. Takže pokud Eh, můžu navrhnout něco, eh, co by mělo vzejít z této eh, diskuze v tomto velice důležitém výboru, tak bych chtěl říct to, že technické řešení na organizaci šifrování detekčních mechanismů na malware a napadení a reakce a e, bezpečný cloud, jak říkal e, pan Vilela, a to nejen na úrovni institucí, ale e, také na úrovni členských států, tak pokud bychom toto mohli vypracovat na evropské úrovni u evropských společností, tak to by byl skvělý výsledek, který by nám v budoucnosti všem pomohl. Dobře, děkuji mnohokrát. Tím se dostáváme na konec tohoto bloku. Máme spoždění skoro 20 minut, za což se omlouvám. Děkuji účastníkům našeho panelu za jejich příspěvky. E, jsem si jistá, že z tohoto zasedání vyvodí e, zajímavé důsledky, e, přestože si nejsem jistá, jestli toho vlastně vím víc než na začátku. Nicméně je to určitě zajímavý příspěvek do debaty o rozpočtu protože rozpočet se stále více škrtá, ale když vás poslouchám, když poslouchám, co eh, investují naši nepřátelé, tak je otázka, jestli bychom my neměli víc investovat do bezpečnosti. Pokud chceme alespoň, vážně, alespoň trochu vážně tu ochranu brát. Takže eh, ještě jednou děkuji a eh, zvu na pódium účastníky dalšího panelu Počkáme na výměnu jmenovek. Um, Dobře, vážení kolegové, eh, začneme eh, blok 2. Eh, role parlamentního dohledu nad spravodajskými službami na národní úrovni v éře hromadného sledování, část 3. Zní to jako pokračování nějakého filmu, jako roky 3, tak máme tady vyšetřování 3. Eh, pokud to panelistům nebude vadit, tak bych navrhla, abychom eh, sloučili eh, obě části tohoto bloku a vyslechli si nejprve tři řečníky a poté přešli k otázkám. Takže Nejprve zdravím eh, pana eh, Armanda de Dekera, místopředsedy Belgického senátu a člena monitorovacího výboru pro eh, dohled nad tajnými službami. A po jeho pravici sedí pan Guy Rapaj, předseda výboru pro dohled nad spravodajskými službami, je to takzvaný výbor R, také v Belgii. A po levici je doplňuje pan Kaus Karsten Lauritsen, Eh, už jsme se dnes ráno setkali v jiné souvislosti, takže vás tu vítám znovu. Eh, člen eh, právního výboru a mluvčí dánského parlamentu pro právní otázky. Takže já vítám všechny tři panelisty, uděláme to stejně. Nejprve vás požádám o krátkou prezentaci v délce maximálně deseti minut, v tom pořadí, v jakém jsem vás představila. Dobře, eh, nechám na vás, jak si rozdělíte ten čas a potom eh, přejdeme k otázkám a odpovědím. Takže pane Dedekere, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl nejprve poděkovat za pozvání na toto zasedání. A v určitém slova smyslu tím vlastně pokračujeme ve vztazích, které máme mezi Belgickým senátem a vaším výborem. Já si pamatuju, že jsme tady byli pozváni již dříve, před několika lety, a projednávali jsme zprávu Echelon to byl takový vlastně předchozí krok toho problému, kterým se zabýváme nyní. Na začátek vysvětlím, jak funguje náš systém kontroly v Belgii. Myslím, že celá ta problematika totiž eh, z velké části souvisí s eh, možností kontroly toho, co provádějí zpravodajské služby. Já tedy nyní vysvětlím, jak to funguje u nás v Belgii. Připomenu právní rámec. Máme zákon z 18. července 1991, tedy více než 20 let starý zákon, který organizuje kontrolu spravodajských a policejních služeb. Belgický parlament si takto e, dal možnost vykonávat kontrolu nad spravodajskými službami na jedné straně a nad policejními složkami na druhé straně. V kontextu, kterým se zabýváme dnes, Nebudu hovořit samozřejmě o kontrole těch policejních složek, ale pouze o kontrole spravodajských služeb. Abychom mohli zajistit opravdovou kontrolu belgických spravodajských služeb, to znamená zajistit bezpečnost státu. Na jedné straně to je civilní spravodajská služba, na druhé straně potom máme e, vojenskou spravodajskou službu. Zmiňovaný zákon ustanovil stálý výbor dohledu nad e, těmito službami, ten známý výbor R. Belgie, Belgii kontrola zpravodajských služeb probíhá výlučně ze strany Senátu. V budoucnu se Senát ještě bude vyvíjet a pravděpodobně sněmovna zástupců převezme tuto funkci. V Senátu tedy existuje zvláštní výbor, který má za úkol neustále sledovat ten výbor R. A senátní výbor se skládá z pěti senátorů a podle práva předsedá tomuto výboru předseda Senátu. Tento výbor doprovází a dohlíží nad fungováním výboru R. Má možnost výboru R udělit možnost vést vyšetřování, také má právo znát všechny zprávy, které vykonává výbor R. Senátnímu výboru se také sdělují jednotlivé informace tak, aby byl připraven, měl obecné informace a mohl také v případě potřeby vypracovat doporučení. Výbor R potom je složen ze tří členů. Tady po pravici sedí předseda tohoto výboru a tři členy, zmiňované tři členy jmenuje Senát. Výbor R potom prostřednictvím kontrolní šetření ověřuje, zda jednání zpravodajských služeb nějak neohrozilo nebo nenarušilo práva a svobody občanů. Pokud zaznamená nějaký nedostatek efektivnosti nebo koordinace, nebo pokud došlo k porušení jednotlivých, jednotlivých osob nebo k špatnému fungování, tak může vydat nezávazné stanovisko a informovat tím o nedostacích a může také doporučit jednotlivé kroky a případně tato doporučení také přeměnit v konkrétní návrhy zákona. Výbor R tedy není vůbec žádným způsobem napojen na spravodajské služby, které kontroluje. Své konzultace dá k dispozici tomu eh, senátnímu výboru pro stálý dohled a příslušní ministři, to znamená minister spravedlnosti a minister obrany a potom také premiér samozřejmě, pokud je to nutné, a ještě další příslušné orgány v případě potřeby, pokud se zabývají tou otázkou, jako někdy ministerstvo zahraničí, potom mohou vyvodit příslušné závěry. Parlament může použít výsledky kontrolních šetření k tomu, aby na jejich základě přijal legislativní iniciativu, jak už jsem říkal, a vykonává tak také svoji ústavní funkci, to znamená vykonává dohled nad výkonnou složkou moci. V rámci aféry PRISM výbor pro stálý dohled vyzval výbor R, aby zahájil tři šetření. Kolega po pravici vás o tom bude podrobně informovat. Je jasné, že pokud jde o parlamentní výbor, masivní sledování komunikace s pravodajskými službami Eh, zemí, které kvalifikujeme jako přátelé nebo spojenci, bylo prováděno pod záminkou boje proti terorismu, nicméně opatření, která byla přijata, se nám zdají přesto opatření, která výrazně zasahují do základních práv a svobod. Samozřejmě, pokud je o boj proti terorismu, nemůžeme nebo žádné, nesmíme usnout eh, na Vavřínech, ale boj proti terorismu zároveň nemůže odůvodnit masivní a neomezené zhromažďování údajů. Jednak, pokud je o zhromažďování údajů, masivní zhromažďování údajů ze strany amerických spravodajských služeb. Říkám, že se jedná o pravděpodobné takovéto zhromažďování, protože vyšetřování stále ještě probíhá a nemohu tedy s konečnou platností říci, že se opravdu o něco takového jednalo. Vyšetřování tedy ještě probíhá a samozřejmě jejich výsledek bude mít obrovský význam. Masivní sledování také možná proběhlo ve spolupráci s některým členem Evropské unie, což se mi jeví jako velice důležitá věc. Z toho důvodu je důležité, aby Evropská unie také reagovala, nebo členské státy unie reagovaly společně. Není možné postupovat pouze na úrovni jednotlivých členských států. Zároveň se domnívám, že analýza této situace týkající se země, které jsou částí NATO a NATO je tady velice důležitý orgán zajišťující bezpečnost a obranu Evropy. Tedy podle mne i NATO by se mělo této otázce věnovat a vyřešit otázku vztahu mezi spojenci, protože je opravdu dosti překvapivé, že i sami mezi sebou, mezi spojenci se navzájem sledujeme. Další věc, která se mi jeví jako nebezpečná a to možná už probíhá, je to, že někteří členové Evropské unie vyjednali se Spojenými státy zvláštní dohodu, že se to vyjednali individuálně. Z toho důvodu si myslím, že bychom měli tuto diskuzi vést v rámci EU, ale také v rámci NATO. Mimo jiné, významný problém u toho všeho, a který vede také k tomu pocitu trapnosti, vlád souvisí i s tím, co jsme řešili před deseti lety u případu Ashnu. To znamená, několik členských států EU vykonává činnosti stejné povahy. Nedávno jsem na francouzském kanálu v televizi vyslechl jednu debatu, které se účastnil pan, pan Atali. Pan Atali tam samozřejmě hovořil sám za sebe, ale říkal, že několik let působil jako generální sekretář v Elize a říkal, že Francie dělá úplně to stejné. A pokud by měla možnost eh, jít ještě dále nad rámec toho, co se stalo, tak by tak učinila. To je tedy konkrétní realita. Tak to funguje v otázce od poslechu a sledování. Hovořím o Francii, ale všechny velké evropské země takto jednají. Na jiné úrovni ale jednají tak, taková je realita. Dostáváme se tedy stále k té otázce základních zásad a to by měly právě kontrolovat výbory parlamentu, jako je právě tento výbor a potom příslušné, výb- příslušné výbory parlamentu členských států. Chci připomenout, že mnohé země Evropské unie stále ještě nemají parlamentní kontrolu, kontrolu nad spravodajskými službami své země a to je podle mne důležité. Myslím, že členské země EU a také země NATO by měly mít nějaký et, et, kodex chování. To by mělo být pravidlo. Nemůžeme být naivní, ale zároveň se musíme snažit vyhnout striktně bilaterálním dohodám, protože to by podle mne bylo škodlivé pro politickou jednotu Evropské unie. Otázka od poslechu už zazněla i v minulém panelu. A to nás vedlo k tomu, že jsme si zajistili informatickou nezávislost na úrovni EU. Zaznělo tady, že většina, eh, nebo musíme si zajistit takovou nezávislost. Zaznělo tady, že všechny systémy, které používáme, nejsou evropské a to sebou nese jistá rizika. To my velice dobře víme. Už když jsme si je pořizovali, věděli jsme to. A měli bychom si tedy více vytvářet striktně uh, evropské systémy. Máme více než 500 milionů občanů, takže by to mělo být možné. To bylo tedy několik eh, podnětů k zamyšlení, které jsem chtěla zmínit a eh, předávám slovo dále. Děkuji. Madame la présidente. Slovo má pan Rapaj. Děkuji, paní předsedkyně. Já se také chci připojit k poděkování pana Dedekera. Podle mě je také velice důležité, aby kontrolní orgány v členských zemích spolupracovaly s Evropským parlamentem. Belgie má dva typy zpravodajských služeb. Jednak civilní, což je státní bezpečnost, tak se jmenuje. Je to služba, která spadá pod ministerstvo spravedlnosti a zároveň je to služba, která působí pouze na belgickém území. území. Druhá spravodajská služba je potom vojenská, spadá pod ministerstvo obrany a může působit jak v Belgii, tak i v zahraničí. Je důležité vědět, protože tomu tak není ve všech ostatních členských státech, že naše spravodajské eh, služby nemají žádné policejní ani justiční nebo soudní kompetence. Kontrolu nad nimi vykonává zákonodárná služka mo- e- moci, ten e- senátní výbor pro stálý dohled a také výbor R, jak to říkal pan Dedeker. E- Výbor se skládá ze tří členů, které jmenuje Senát a tato kolegialita nebo senátní e, složení je důležité, protože to zajišťuje nezávislost výboru vůči exekutivní složce, to znamená ministerům, ale také e, samotným spravodajským službám. Výbor vykonává osm různých úloh, ale já myslím, že tady jsou důležité zvláště tři. Jednak provádíme to, co v žargonu nazýváme jako kontrolní řešení, a to na vlastní iniciativu, na žádost příslušného ministra nebo na žádost parlamentu, konkrétně toho dozorčího výboru. Kromě toho výbor také může zahájit šetření na základě stížnosti nebo udání konkrétního občana. Od toho e, momentu, kdy byl výbor vytvořen, to znamená před 20 lety, jsme provedli úspěšně více než 200 takových šetření. Některé z nich tady už zazněly, například šetření o aféře SWIFT, krádeže CIA, aféra Echelon, nebo také například šetření o odposleších v budově Justus Lipsius. Kontrola ze strany našeho výboru se týká zákonnosti, ale potom také účinnosti a koordinace fungování jednotlivých služeb. Tím se odlišujeme od eh, ostatních kolegů, například nizozemských kolegů, protože kromě zákonnosti tedy proskomáváme také efektivnost. Cíl kontroly spočívá v provádění stále demokratické kontroly, zajišťování práv a svobod, ale také by to mělo přispívat ke správnému fungování spravodajských služeb. Druhá úloha, kterou vykonává náš výbor od roku 2003, je možnost kontrolovat odposlechy nebo zachycenou komunikaci té vojenské spravodajské služby. Mohou takto postupovat i v zahraničí, ale pouze eh, za velice omezeným cílem, to znamená chránit belgické ozbrojené síly a také chránit belgické příslušníky v zahraničí. Už dva roky má tato služba možnost vyhledávat eh, ty frekvence, které by ho mohly zajímat a výbor po dvou letech výkonu této kompetence navrhuje provést šetření a zjistit, nebo věnovat se této otázce. Poslední aspekt. Náš výbor má také misi e, týkající se konkrétně zpravodajských služeb. Od roku 2010 belgické služby mají další úlohy, například zachycování komunikace, zhromažďování bankovních údajů a tak dále. A výbor tady zasahuje, působí tady vlastně jaký, jakýsi zvláštní tribunál, má soudní pravomoce eh, v poslední instanci. To znamená, že není možné se odvolat proti našim rozhodnutím. Jsou to definitivní rozhodnutí. Výbor případ od případu proskoumává zásadu legality, zákonnosti, eh, subsidiarity a přiměřenosti. Chtěl bych připomenout, že kompetence udělené belgické službě eh, podle tohoto zákona z roku 2010 se týkají pouze konkrétních operací prováděných v Belgii, na belgickém území. Navíc cílový subjekt musí být upřesněn a i hrozba musí být upřesněna. Musí se jednat o něco specifického, přesně popsaného. Rozhodně tady nemůžeme provádět masivní nebo strategické sledování či zhromažďování informací. Výbor dostal za úkol provést tři šetření od Senátu a k tomu se připojilo ještě čtvrté šetření. Já se pokusím vysvětlit, o co se jednalo v rámci těch tří vyšetřování a stručně potom ještě k tomu čtvrtému. První eh, vyšetřování má název, to ocituji, aby bylo možné pochopit, o co se jedná. Kontrolní šetření týkající se toho, jaký význam belgické spravodajské služby přikládají eh, hromadnému shromažďování eh, a využívání metadat ze strany některých zemí, konkrétně tzv. přátelských zemí. Výbor tady chce přesně ověřit, co belgické spravodajské služby věděli, co nevěděli, co měli vědět, dále zda aktivně zasáhli eh, nebo nezasáhli a také zda o tom informovali ve vhodný čas eh, orgány o informacích, které získali. Je jasné, že tato, toto šetření zatím ještě probíhá. Konečné výsledky budeme mít eh, k dispozici příští týden. Nemohu tedy nic podrobnějšího říci dnes, zvláště z toho důvodu, že zákon nám ukládá povinnost nejprve informace představit výboru. Potom druhé šetření, to je spíše eh, takové právní povahy, soustředí se na soukromý život, na ochranu údajů a výměnu informací mezi různými spravodajskými službami. Mohu vám říci už nyní, že výbor několik let usiluje o nutnost vytvořit konkrétní pravidla pro výměnu informací mezi spravodajskými službami různých členských stát, různých zemí, řekl bych těch demokratických zemí. Třetí vyšetřování potom se týká ochrany vědeckého a ekonomického potenciálu, který by mohl být ohrožen právě těmi operacemi eh, od poslechu a sledování. To myslím nemusím vysvětlovat. A čtvrté vyšetřování, to proběhlo Eh, na podnět holandsky mluvících advokátů v Bruselu a souvisí to s těmi třemi předchozími vyšetřováními. V rámci našich vyšetřování máme, máme poměrně velké pravomoci. Výbor může dostat k dispozici veškeré texty, které považuje důležité pro splnění své mise. Také máme kompetenci vyslechnout všechny osoby, které jsou podle nás užitečné a osoby se potom nemohou odvolávat na profesní tajemství. Dále výbor může vždy vydávat veškerá konstatování, může dokonce zajistit všechny předměty nebo dokumenty, které považuje pro vyšetřování za důležité. Máme kromě toho ještě k dispozici vlastní archív a také můžeme jmenovat v této souvislosti konkrétní experty či specialisty. Jak už jsem řekl, příslušné zpravodajské služby už odpověděly na první sadu otázek, druhá sada otázek byla rozeslána nedávno a definitivní slyšení a briefing proběhne během příštího týdne. Stejně jako váš výbor, i my se tedy nyní nacházíme ve fázi zhromažďování údajů. Zatím nejsem schopen vám poskytnout nic dalšího k této věci, ale stejně jako vy, i my každodenně zjišťujeme každodenně nové informace. To znamená, že zatím nevíme, co vlastně se stane zítra. Na závěr bych si dovolil představit dva návrhy. Myslíme si, že tady by parlament mohl hrát velice důležitou úlohu. Jednak jde o spolupráci mezi kontrolními orgány na úrovni EU. V říjnu 2010 v Bruselu proběhla šestá konference kontrolních orgánů parlamentu, které dohlíží na spravodajské služby v členských státech EU. Bylo to rozšířeno ještě na Norsko a Švýcarsko. Tato konference byla zakončena takzvaným bruselským prohlášením a Příslu- přitomné osoby tam uvedly. Uznáváme nutnost a význam intenzivní výměny informací mezi kontrolními orgány v parlamentech. Belgický výbor R přijal iniciativu v tom smyslu, že vytvořil eh, internetovou stránku NNIR, ale výsledky jsou za ním poněkud eh, negativní. Zklamalo nás to. Zapojili se pouze Nizozemsko, Norsko, ale ostatní ne, a Belgie tedy. A já myslím, že bychom možná měli vyčlenit nějaký rozpočet na úrovni EU tak, aby tyto kontrolní orgány mohly spolupracovat. Mimochodem, to je také doporučení, které formulovali pan profesor Lej a Cameron minulý týden. Pokud by nás Evropský parlament chtěl podpořit v této iniciativě, tedy v té stránce ENIR, velice by nás to potěšilo. A druhá věc, jistě znáte to pravidlo třetí služby. Je to velice důležité pravidlo, ale my myslíme, že by to nemělo stát proti kontrolnímu orgánu. Pan profesor Cameron v této souvislosti zase prohlásil, že strany na nebo vzdálenější strany bychom neměli považovat za třetí strany. Toto totiž může negativně ovlivnit fungování zpravodajských služeb. Chtěl bych ale ještě uvést, že toto bylo eh, projednáváno na sedmé konferenci kontrolních orgánů parlamentu v Berlínu, Berlíně 2011 a od té doby stále ještě čekáme na nějakou iniciativu, která by byla přijata. To je vše z mé strany. Děkuji a jsem vám k dispozici, pokud máte nějaké otázky. Děkuji. Merci beaucoup. Then I'm going to invite eh, our... Teď tedy eh, dám slovo poslednímu panelistovi, panu eh, Lauricenovi z dánského parlamentu. Děkuji. Nejdříve bych chtěl poděkovat za pozvání, za to, že jste mě pozvali, abych přišel mezi vás a poskytl vám krátký přehled toho, jak vypadá dánský parlamentní kontrolní systém zpravodajských služeb. A rovněž také, abych se vyjádřil, které se záležitosti s agenturu NSA, to sledování, ke kterému došlo a jak to my vidíme z dánské perspektivy. Stručně něco k našim kontrolním orgánům a pak bych rád řekl něco k tomu, jaké iniciativy zahájil dánský parlament a dánská vláda v souvislosti se současně aktuálním denním. Mnozí si myslí, že Dánsko je velmi progresivní zemí v mnoha oblastech, ale co se týká parlamentní kontroly zpravodajských služeb, tak tam až tak progresivní nejsme. Máme u nás v Dánsku relativně málo kontroly. Teprve minulý rok byl vytvořen právní základ pro naše zpravodajské služby, kde nyní máme nový nezávislý kontrolní orgán pro zpravodajské služby. Tento kontrolní orgán má ovšem velice omezenou kontrolní úlohu a má rovněž velice omezené pravomoci. Fyzicky nemáme právo kontrolovat a také nemůžeme eh, pořádat slyšení. Ale můžeme se věnovat eh, stížnostem a žalobám občanům a dívat se na to, zda se k osobním údajům a k lidem přistupovalo přesně podle pravidel. Takže to je vlastně naším vlastním úkolem. A pak máme parlamentní kontrolní orgán, ten existuje již po mnoho let. A to je kontrolní výbor v dánském parlamentu, v dánském folketingu. A to je v podstatě celá řada poslanců, kteří mají možnost vést dialog se spravodajskými službami. I toto, ten výbor existuje již mnoho let, ale bylo to dojasněno ještě v dalším legislativním aktu z minulého roku. Výbor může celou řadu věcí ale pouze tam, kde se vláda rozhodne, že ta záležitost bude výboru předložena. Výbor tedy nemůže jednat na základě vlastní iniciativy. My tedy dostáváme předkládány určitě záležitosti a díváme se, zda eh, tedy kompetence zpravodajských služeb jsou patřičné, přiměřejné. Ale další pravomoce nemáme. Pokud něco zjistíme, tak toto můžeme pouze předat eh, ministerstvu spravedlnosti, takže sami v parlamentu se tomu věnovat nemůžeme. To je tedy model, který máme v Dánsku. V souvislosti s aktuální debatou jsme se nyní v Dánsku více soustředili na ochranu údajů. Celá všeobecně. Když se podíváme na to, zda občané důvěřují spravodajským službám, tak zjišťujeme, že ta důvěra je relativně vysoká v Dánsku. My v Dánsku vůbec máme relativně vysokou důvěru ve veřejné orgány a ve většině případů je to skutečně také oprávněné. Ovšem musím říci, že to se týče spravodajských služeb, tak je ta důvěra možná příliš vysoká. V posledních letech jsme se velmi zabývali ochranou údajů, a to ne jakožto téma, které by snad vyplynulo s těmi odhaleními, které učinil pan Snowden, či že by to vyplynulo z například toho případu odpouslechova, odposlechu telefonu paní Merklové. Ale eh, u nás to vyplynulo z jednoho případu, kdy jeden švédský hacker a jeden mladý dánský hacker si otevřeli přístup k obrovskému množství informací a tento přístup měli velice dlouhou dobu, aniž by si toho kdy, kdokoliv všiml. Obě tyto osoby například měly po celé měsíce přístup k e-mailům a také k heslům veškerých eh, pracovníků policie, veškerých policistů, což je samozřejmě eh, obrovské množství informací a dokážete si představit, k čemu to vede. Tito lidé byli nakonec odhaleni, zatčeni, nebyly to žádné cizí síly, nějaké třetí státy, nebyly to ani zločinci, byl to mladý muž, Policie ho chtěla zatknout, on potom bosky utekl se svým počítačem, samozřejmě policie ho dostihla, byl zadržen. Ale z toho vyplývá, že ochrana údajů je něco, co sebou nese skutečně velké výzvy. A dále aféra s agenturou NSA, veškeré ta záležitost toho špehování samozřejmě ještě více soustředila pozornost na tuto oblast. Vláda zatím neučinila nic zásadního, ne, nebylo zahájeno žádné vyšetřování. Vůči dánskému parlamentu se to bylo řečeno, že ta záležitost není závažná, že nikdo v dánském parlamentu ani žádný dánský ministr nebyl odposloucháván, ale nebylo nám vysvětleno, jakým způsobem to prošetřili. Pouze řekli, že neexistuje žádná informace o tom, že by takovýto odposlech poslouchal. Co se týče dánského orgánu na ochranu údajů, ten se vyjádřil v tom smyslu, že chce vyčkat počkat na výsledek vyšetřování, které nyní bylo zahájeno v Evropské unii a teprve pak chtějí přistoupit k dodatečným krokům. Právní výbor parlamentu tam byla celá řada poslanců, kteří se obrátili na ministra spravedlnosti a chtěli vysvětlení, které by se týkalo právního základu a které by se týkalo spolupráce s dalšími tajnými službami, v tomto případě s NSA. Minister toto ovšem odmítl. Takže uvidíme, zda se tam ještě něco vyjeví ohledně právního základu a dalších věcí, na které jsme se ptali. Parlamentní kontrolní výbor je toho názoru, že celá věc je ještě velmi otevřená a vše, čemu se výbor věnuje, velice důvěrné a jeho členové vůbec nemohou nic říci navenek, nemohou ani se vyjádřit o tom, co právě dělají, či eh, říct něco konkrétního o dalších poslancích, takže bohužel k tomuto se vyjádřit nemohu. Ale momentálně skutečně existuje mnohem silnější tlak, který se vyvíjí na dánskou vládu, v tom smyslu, aby se touto záležitostí hlouběji zabývala, podívala se na to, jak vypadá spolupráce s ostatními tajnými službami a věnovala se otázce toho, jak jsou údaje občanů chráněny, zejména na internetu. Dánský ministr spravedlnosti a další ministr se pokusili vytvořit něco netransparentního, ale občané přeci mají právo na to, aby jejich údaje byly bezpečné, ale já osobně musím říci, že pochybuji o tom, že se něco změní. Takže to je systém, který máme a musím skutečně říci, že v Dánsku nemáme žádné skutečnou kontrolu zpravodajských služeb. Takže tam se, my se v podstatě musíme teprve rozhodnout, zda chceme parlamentní kontrolu či ne. Občanům předstíráme, že máme kontrolu, že máme celou řadu konkrétních orgánů, které ale v podstatě neexistují. A co se týče těch odhalení pana Snowdena Tam existuje ještě jeden případ, týká se to EU. Náš parlament se není zaměřil na to, že se touto záležitostí budeme muset opětovně zabývat. Minulý rok došlo k Eh, chování se sbírání 810 miliard údajů o občanech, kteří se pohybují na internetu a tady nemáme vůbec žádnou přiměřenost mezi tím, jaké údaje se uchovávají a co je vůbec možné potom využít například pro potírání terorismu a dalších závažných témat. My máme velice málo teroristických případů, takže tady skutečně vyvstává otázka, zda to vůbec bylo přiměřené zda bylo přiměřené uchovávat tolik údajů. Ovšem v této diskuzi asi v Dánsku nepokročíme dříve, než eh, v této diskuzi pokročí celá Evropská unie. A nyní k tomu, co zde vykonává výbor Libe a můj osobní postoj v této věci. Já musím říci, že si dělám obavy, obavy o bezpečnost údajů, jak v Dánsku, tak na evropské úrovni. V národních parlamentech můžeme učinit mnohé, ale já jsem přesvědčen o tom, že je důležité, abychom vytvořili něco společného na evropské úrovni, něco účinného v oblasti zákonodárství. Například to řešení evropské, které by spočívalo v tom společném cloudu, pak zde máme zajímavou iniciativu směrnice o ochraně údajů. My z dánského pohledu toto vítáme, protože skutečně je třeba zajistit, aby tady byla rozumná úroveň ochrany údajů. A tím myslím jak osobní údaje, tak toho, když se občané pohybují po internetu. Takže to je můj názor a rád vám zodpovím vaše otázky. Děkuji panu Lauricenovi a tím se dostáváme k otázkám a odpovědím. E, někteří naši kolegové už museli odejít, omlouvám se jejich jménem. Nicméně je konec parlamentního týdne a pokud chtěli stihnout letadlo, tak už zkrátka museli odejít. Takže nejprve e, požádám pana zpravodaje, Klada Moraese, aby se vyjádřil. E, já se také omlouvám. Já jsem uvažoval o tom eh, příspěvku, který byl velice, eh, byly všechny eh, velice důkladné a podrobné. My se v tomto zasedání snažíme o to, abychom měli eh, jakési aktuální informace o dozoru nad spravodajskými službami v různých parlamentech, abychom si jaksi eh, získali představu o tom, jak to vypadá v různých členských státech. Takže pokud bych se nejdříve mohl zeptat eh, kolegů z belgického senátu, tak první otázka tou bych si chtěl vyjasnit, jestli belgický dozorčí výbor e, může dohlížet nad mezinárodním e, transferem. E, řekli jste, že nemůžete, máte tam nějaké omezení? Získal jsem dojem, že ty stávající pravomoci, které máte, jsou poměrně silné že můžete řešit individuální stížnosti, což je lepší než u jiných dozorčích modelů. Máme to alespoň nějakou eh, otevřenost, ale eh, tak, jak jste to popsali, tak to zní jako eh, velice silný systém. Zdá se, že tu tedy je jakási transparentnost na základě individuálních stížností, ale má otázka zní, staví se vám do cesty role eh, třetích eh, stran. Když by pukla kauza s eh, prism, tak měli jste pocit, že na základě informací z Evropské unie a SWIFTu, tak to jsou instituce mimo vaše hranice, belgické hranice, tak měli jste pocit, že na základě vašich pravomocí jste jaksi přemoženi eh, těmi eh, domněnkami, že se s tím vaše dozorčí pravomoci mohly vypořádat, anebo jste měli pocit, že, že potřebujete nějakou reformu. Protože teď tady se dozvídáme o eh, organizacích v různých členských státech, které tu reformu provedly. Takže vy samozřejmě, jakožto členové parlamentu, máte určitou zkušenost s takovýmito výbory. Řekněte nám své pocity. Máte dostatečné ty dozorčí pravomoci anebo e, máte problémy s třetími stranami? A potom e, dánského kolegy e, bych se chtěl také zeptat. My jsme měli určité důkazy také od švédského předsedy dozorčího výboru a byly to informace o špionáži v jiných severských zemích, včetně Dánska. Nevím, jestli jste se o tom konkrétně zmínil, ale zmínil jste se eh, samozřejmě o tom, že v Dánsku takovýchto informací mnoho není, ale toto je jedna z nich. Takže vy jste hovořil o tom, že v Evropské unii nejsou eh, ty dozorčí pravomoci vyřešeny dostatečně a toto je eh, jeden z těch případů, který by mohl alespoň trochu podnítit nějakou eh, diskuzi a stimulovat eh, tedy veřejnou debatu o vylepšení eh, dozorčích modelů v Dánsku. A pokud ano, tak vzhlížíte k evropskému modelu pro inspiraci, nebo máte na zřeteli nějaký jiný model, podle kterého chcete vybudovat dozorčí pravomoce v Dánsku, vzhledem k tomu velkému množství různých domněnek a zvěstí. Takže by mě zajímalo, eh, jaký je eh, váš názor na eh, vaše dozorčí systémy v Dánsku. Děkuji Klodovi. Já nyní požádám panelisty, aby odpověděli v tom pořadí, v jakém se hlasili. Nejdříve pan de Brekl. Pouze velice stručně. A kolega potom na to naváže. Pokud je o prostředky, které máme k dispozici v souvislosti s tímto významným mezinárodním fenoménem, musím říci, že již nyní eh, konstatuji tedy od té doby, co vypukla aféra Echelon před deseti lety, že pouze dva parlamenty provedly vyšetřování. Belgický senát, tedy náš výbor, a potom také Evropský parlament. To byly dva jediné parlamenty, které to šetřily. Když my zadáme výboru R, aby provedlo to šetření, tak výbor R vyšetří, um, provede kontrolu zpravodajských služeb. Automaticky potom některé informace se dostanou do našeho výboru a my potom musíme to nějak protřídit, co komunikujeme na veřejnost a co ne. Je jasné, že pokud je o spravodajské služby, tam je například důležité utajení zdrojů, to je základní aspekt. Každopádně v rámci této práce, což nyní například provádíme u afery Prism, ovlivňuje také belgickou vládu. Myslíme si, že je důležité hovořit na mezinárodních fórech o této otázce. Nejsme dostatečně informováni, bojíme se zveřejňovat informace nebo říci něco, co by se nakonec ukázalo jako nepřesné. Pokud je o další prostředky, které máme, právnické nebo technické, na to odpoví kolega. Ano, já už jsem stručně vysvětloval, v čem spočívají kompetence našeho výboru R. Myslím, že ten legislativní arsenál je víceméně dostatečný, ale musíme mít na paměti to, že kompetencí našeho výboru je sledovat belgické spravedlské služby, pouze ty belgické. Naše kompetence se tedy netýkají zahraničních spravodajských služeb, které jsou v Belgii přítomny a jsou tam aktivní. Minulý rok na žádost eh, bývalého předsedy Senátu jsme provedli šetření, které se týkaly toho, jakým způsobem belgické spravodajské služby sledují aktivní zahraniční spravodajské služby v Belgii. A to v případě, že ty, ty zahraniční služby mají výrazné zastoupení v Belgii. Zabývali jsme se tedy tím, jak fungují v této souvislosti naše belgické spravodajské služby, jak dohlížejí na ty zahraniční, ale je to věc, která je rozhodně velice důležitá. Zahraniční spravodajské služby jsou v uvozovkách naše spřátelené služby, Někdy je jich na našem území hodně, ale musíme zde vycházet z té zásady, že i my musíme jednat, musíme žádat naše spravodajské služby, aby dohlížely na ty zahraniční zpřátelené služby u nás v Belgii. To není jednoduché a to zvláště proto, že v Bruselu je také zastoupena celá řada služeb různého typu, spravodajských služeb různého typu. Již několik o jednu věc, a to zatím nebylo v belgických zákonech zakotveno, představovalo by to změnu a myslím, že když jsme se tím naposled zabývali v rámci našeho výboru, žádali jsme, aby zákon o spravodajských službách explicitně uváděl, že belgické spravodajské služby povinně musí sledovat zahraniční spravodajské služby na belgickém území. Znamená to, že naše služby by měly být v této věci mnohem aktivnější. Kapacity kontrolního výboru jsou poněkud eh, omezené. Už jsem říkal, že fungujeme jako kolegium, máme tři členy a kromě vyšetřovacích pravomocí máme také určité soudní pravomoci i administrativní. Celkem pro nás pracuje asi 25 lidí a ti potom kontrolují eh, ty spravodajské služby, které mají hodně práce, konkrétně zde v Bruselu. Otázka je dosti citlivá, zvláště pokud hovoříme o technické stránce poskytování spravodajských služeb. Vyžaduje to špičkové služby, do hry vstupuje i soukromý sektor a vyžaduje to také velké investice. Belgie, stejně jako jiné členské státy a EU, naráží na významné rozpočtové problémy, což bude věc, která nás postihne i v budoucnu. Jde o investice do zabezpečení, konkrétně ochranu e, eh, IT sítí a komunikací v Belgii. Vláda přijala rozhodnutí, k kterému došlo na základě doporučení z roku 2011 a to vláda potom převzala ve svém e, vládním prohlášení v roce 2011. Tedy bylo přijato rozhodnutí investovat poměrně vysoké částky na ochranu svých vlastních informačních sítí. To je vlastně začátek celého procesu. Na to nahlížím, ale i poněkud kriticky. Musím říct si v této věci, že již několik let výbor kontroly zpravodajských služeb u nás v Belgii žádá belgickou vládu, aby přijala určitá opatření a my jsme museli čekat až na aferu Snowden předtím, než se věci konečně odblokovaly na politické úrovni. Děkuji. Ja, tak. tak for spørgsmålet. Øh. Děkuji. Děkuji za veškeré otázky. Nyní k dámskému systému. Já jsem to ve svém úvodním projevu již řekl. Máme nyní nový zákon z minulého roku a před tímto novým zákonem o parlamentním e, nezávislém dohledu nad spravodajskými službami e, vypracoval e, justiční výbor studii o Norsku a Spojeném království. A to byla práce, která trvala eh, deset let a vyplynuly z nich doporučení, která vyústila v ten zákon, který byl schválen eh, minulý rok. A eh, myslím si, že kdybychom dnes diskutovali o takovém novém zákoně, tak by výsledek byl jiný vzhledem k Snowdenově aféře. Ale ten zákon zkrátka prošel minulý rok a teď není žádný politický tlak na to, aby se ten zákon měnil. Takže i když probíhají e, diskuze a e, debaty v parlamentu, tak si nemyslím, že ten zákon se bude měnit a e, dá parlamentu více kontrolních pravomocí nebo více právního dohledu nad spravodajskými službami. To podle mě není pravděpodobné. Pokud jde o Švédsko, tak v Dánsku se diskutovalo trochu o Švédsku. U těch švédských případů je zvláštní to, že Švédsko monitoruje všechno, co jde dovnitř Švédska a co jde ven ze Švédska. To znamená, že když já například, eh, když Facebook eh, má server, kde jsou moje data ve Švédsku, eh, tak švédské spravodajské služby můžou monitorovat, co jde dovnitř a co jde ven z toho systému. Ale abychom tedy pochopili roli Dánska a to, proč vláda není pod velkým politickým tlakem, tak eh, ano, v parlamentu se o tom debatuje, ale ne na příliš vysoké úrovni. A to eh, zkrátka proto, že v Dánsku žádný takový varovný příklad eh, se nevyskytl. V Dánsku se zpravodajské služby těší vysoké důvěře a to je, myslím, právě důvodem eh, toho nedostatečného tlaku. Takže zkrátka v Dánsku ještě nevypukla žádná kauza a ta debata podle toho také vypadá. Eh, já vám můžu eh, uvést příklad. Pokud ten citát už použil někdo v Evropském parlamentu nebo z jiné evropské země, tak by se o tom hodně debatovalo, nicméně nebylo to v Dánsku. Jeden dánský poslanec řekl o e, sledování e, NSA, že naprosto chápe, proč e, Amerika se zajímá o Evropu, tak protože v Evropě, Evropa dělá hodně problémů a kdyby byl Američan, tak by také odposlouchával politiky. To nebyl vtip, to byl zkrátka citát, ale ten nevyvolal vůbec žádný rozruch. Takže názor dánské veřejnosti je poměrně eh, děsivý z mého osobního pohledu, nicméně tak to zkrátka je. Eh, v Dánsku není nic, eh, co by vyvolalo znepokojení a, v blízké budou, a co by vyvolalo v blízké budoucnosti nějaké změny v této celé oblasti ochrany dat. Děkuji. Eh, nyní si tedy eh, znovu jak si převléknu kabát a teďka promluvím jako stínová zpravodajka z ALDE. Eh, nejprve se zeptám našeho dánského kolegy a zahraju si trošku na ďáblova advokáta, protože přece jenom je to vyšetřování a my patříme do stejné politické rodiny vaše strana také byla v některých předchozích vládách, takže měla možnost eh, navrhnout nové zákony a mě by zajímalo, eh, jestli eh, Dánsko, stejně jako má země Nizozemsko, je, je často zmiňována jako jeden z čtyřech hlavních spojenců Spojených států váš, váš krajan, nebo generální ředitel NATO je vaším krajanem a mě by zajímalo, jestli jste si někdy všimli nějakého amerického tlaku, který by bránil Dánsku zavádět lepší dozorčí mechanismy? Nebo pokud ne tlaku, tak alespoň, řekněme, eh, přátelských prozeb, eh, ale možná bychom měli eh, redefinovat pojem přítel v světle událostí z posledních měsíců. Potom ještě pár otázek na naše belgické kolegy. Vy jste tu eh, sami nadnesli otázku, kolik eh, tajné služby vědí, kolik toho ví vláda, eh, do jaké míry jsou tajné služby vlastně sami za sebe. Protože čím dál více, nebo já to, já to sformuluji jinak, já vidím stále více otazníků v této oblasti. Jestliže eh, eh, jsou tajné služby stále pod kontrolou vlády? Jsou nebo nejsou? a tím myslím i země jako Německo. Eh, co když je odposloucháván mobilní telefon spolkové kancelářky, tak jak je to možné, to o tom ta tajná služba. Nevěděla a v tom případě je naprosto neschopná, anebo věděla a kancléřce to neřekla, anebo o tom věděla a poto, nebo o tom kancléřka věděla a pouze se na veřejnosti tvářila, že neví. To jsou, něk, to jsou různé možné scénáře, jak je to v Belgii. Jestliže všechny tajné služby v Evropě jsou přežené z Američany, tak kdo ví, kdo ještě? Věděli belgické tajné služby o tom a neřekli vám to, nebo to před vámi tajili, nebo je to naopak? Jednali belgické eh, tajné služby na příkaz eh, několika po sobě následujících vlád, složených z různých politických stran? Co pak eh, jsou belgické tajné služby zcela utržené z řetězu? A pokud ne, pokud jsou součástí té přeshraniční spolupráce, tak jak je možné, že dozorčí mechanismy, které mi připadají velmi silné a velmi efektivní, jak je možné, že neodhalili žádná porušení pravidel. A k té přeshraniční spolupráci, to je samozřejmě e, největší černá díra. Může existovat e, národní dozorčí mechanismus, který je velmi silný, některé země mají slabé, ale e, ne, bez ohledu na to, jestli jsou silné jako belgický, tak každý řetěz je tak silný, jak silný je jeho nejslabší článek. Takže pokud jaksi to uskupení eh, dozorčích orgánů v rámci Evropské unie, eh, jak toto uskupení může vykonávat dozor na spolupráci mezi tajnými službami a ne jen na bilaterální spolupráci, ale i v kontextu institu, což je takové to stínové eh, uskupení, které oficiálně neexistuje v rámci Evropské unie co, na co dalšího jsem se chtěla ještě zeptat? Ano, ještě jednu poslední otázku. Mě eh, poměrně překvapilo, když jsme tu eh, měli zástupce belgického úřadu pro ochranu dat, když jsme eh, tady zasedali na téma Belgacom, tak mě překvapilo, že v Belgii eh, tento úřad eh, působí velmi militantně. Opravdu můžu použít slovo militantně, takže mě překvapuje, když říkali potom, všechno je v pořádku, my jsme nezjistili, že by nějaká data byla narušena nebo odcizena, ale to mi zní tak naprosto nevěrohodně. Eh, řekl byste, že oni jsou nějak vázáni mlčenlivostí? I v případě, kdy zjistili, že data eh, byla odcizena, můžu vás eh, poprosit, abyste odpověděli v tom pořadí, v jakém jsem se ptala, tedy nejprve zástupce z Dánska. Děkuji za otázku a za to, že tu vystupujete jako eh, ďáblův advokát. Eh, na minulém zasedání se mi to eh, velmi líbilo. Každopádně oba úvody byly velmi produktivní nebo ty úvody samotné ne, ale proběhla potom velmi dobrá debata díky zajímavým otázkám. Ale abych tady odpověděl na vaši otázku, jestli na nás USA nějak tlačí, tak já si myslím, že ne. My považujeme eh, USA za silného spojence Dánska, eh, úzce s nimi spolupracujeme a eh, pevně věřím, že nemají žádný zájem na to vyvíjet tlak na Dánsko, pokud jde o naše dozorčí mechanizmy nebo pokud jde o nerozšiřování našich dozorčích pravomocí. v americkém kongresu mají také zajímavý eh, systém dohledu nad spravodajskými službami a já nevím, proč by měli eh, se stavět proti tomu, aby jejich spojenci měli podobné systémy, takže tomu já nevěřím. Eh, nevěřím tomu, že by k takovému tlaku došlo. My máme úroveň dohledu tak nízkou, jak máme tak důvodem pro to je eh, ten politický kompromis, ale také skutečnost, že nic eh, nenasvědčuje tomu, že dánské tajné služby dělají něco, co by neměli. Takže v podstatě o tom se vůbec v Dánsku eh, debaty nevedou eh, na dánské veřejnosti a neexistuje tu žádný tlak na politiky. Takže i teoreticky byste eh, mohli argumentovat, že ten systém není vyvážený, to je můj osobní názor, ale Zkrátka neexistuje žádná vůle po změně zákonů a e, nástrojů, které mají dozorčí výbory parlamentu e, nebo i e, nezávislé orgány k dispozici. Jako je ten nový výbor, který byl zřízen loňského roku, protože zkrátka nejsou důkazy pro to, že by dánská spravodajská služba pracovala jaksi v rozporu s dánskými zákony. a myslím si tedy, že nebude žádná vůle po změně, dokud se neukáže, a já doufám, že se to neukáže, že něco eh, tady probíhá v rozporu se zákonem. Takže nic znilého ve, stát, ve státě dánském, zdá se. Pan Dedekr, prosím. Ano. Pokud je o aféru PRISM a naše služby v souvislosti s naší vládou, já také si nemyslím, že naše spravodajské služby uzavřely s vládou nějakou komplicitu, nebo že by byly o tom informovány a neinformovaly by politické orgány. Když vidíme reakci eh, kancelářky Merklové, navíc vidíme, vidíme vztahy mezi Německém a Spojenými státy, neumím si vůbec představit, že německé spravodajské služby by ne, neinformovaly kancelářku, pokud by něco věděli. Nicméně souvisí s tím ještě další fenomén. NSA je vojenská spravodajská služba. A vojenské spravodajské služby NATO se znají. Znají se a vyměňují si mezi sebou informace. Ale zároveň představovat si, že tam byla uzavřena nějaká komplicita, to, si, to se mi jeví jako nepravděpodobné. Ovšem u nás to vyšetřování bylo zahájeno a uvidíme, uvidíme, zda belgické spravodajské služby něco věděli či ne. Já si to osobně nemyslím. Podle mne s celou tuto situací velice úzce souvisí jedna věc. Jednak naivita evropských zemí, Náš kontinent je velmi respektován ve světě, protože jsme velice pacifičtí, míroví. A máme trochu tendenci nahlížet na ostatní země světa takto mírově, pacificky, ale musíme zároveň mít na paměti, že vlády jednotlivých zemí ve světě fungují zvláště nebo jednají v závislosti na základě svých vlastních zájmech. A umím si představit, že Spravodajské služby členských států také sledují e, ostatní země Evropy a nejenom v malém, ale pravděpodobně ve velkém a to bychom tedy měli také zohlednit. Já si myslím, že touto otázkou bychom se měli zabývat, protože tady bychom potřebovali nastolit nějaký jiný vývoj. K tomu, co ale došlo, si vysvětlují na jedné straně naivitou, na druhé straně vývojem technologií, který pokračuje velice rychleji, než si politikové mohou domyslet. A potom také tendencí význam těch spravodajských služeb dostupné technologie co nejlépe využívat a nenutně o tom vždy informovat příslušné vlády. Například, nejsem si úplně jist, zda Obamovi, Obamovi bylo vysvětleno, co přesně NSA podnikala. Nikde se o tom nepíše a je podle mne i možné, že o tom nikdy nevěděl. Americký kongres také provádí kontrolu nad americkými spravodajskými službami, to již po dlouhou dobu a velice uzavřeně. To probíhá. Dochází k tomu v rámci velice kontrolovaného prostředí. A tato kontrola také má velký respekt v rámci kongresu. Já si myslím, že ve Spojených státech by tedy mělo dojet, dojít k jistému vývoji a já nevěřím, že by americké orgány byly příliš pišné na to, k čemu došlo. To, co jsme zjistili, mimochodem díky Snowdenovi, protože díky němu jsme to zjistili, zatím si to musíme ještě ověřit, ale pouze díky tomu víme více. Podle mne to také bude mít velice důležité dopady v rámci aliance a ve všech členských státech aliance, alespoň doufám. Protože já sám eh, potom nechci být člověk, který by byl naivní, jako ty státy. Děkuji. Pan Rapaj? Ano, já pouze doplním to, co právě uvedl pan Dedeker. Ano, naše vyšetřování probíhá. A příští týden budeme jasně vědět, co se stalo, případně ještě v nadcházejících týdnech. Otázka, která vyvstala, tedy není jediná, je to vlastně několik otázek. Co zpravodajské služby věděli, co řekli z toho, co věděli, a také provedeme analýzu rizik na základě zkušeností. Zajímalo by nás, zda po aféře Echelon a aféře SWIFT si zpravodajské služby uměly představit, co je možné vše podnikat eh, díky současným technologiím. To jsou tedy věci, které zatím ještě přesně nevíme, budeme mít odpovědi později. Nemáme žádné informace o tom, že by belgické zpravodajské služby v rámci svých činností kontrolovali nebo hlíželi na vládu. A pokud je o spolupráci mezi službami, mezi spravodajskými službami, To je samozřejmě extrémně citlivá otázka. Hovořili jsme o konkrétní spolupráci v rámci NATO a je možné, že tady bychom případně od těch vojenských spravodajských služeb, které mají kontakt s NATO, mohli dostat další informace. Vojenské služby jsou, eh, vojenské spravodajské služby jsou propojeny s NATO, zatímco naše civilní spravodajské služby se zaměřují pouze na Belgii. Nemáme tedy ještě konkrétní odpovědi, ale pokud bychom chtěli na úrovni EU nějakou odpověď, tak já bych zopakoval to, co jsem už říkal v rámci svého expoze. Byla by nutná nějaká iniciativa ze strany Evropského parlamentu. Konkrétně by měla stanovit normy pro národní parlamenty, tak aby měly k dispozici efektivní eh, výbory nebo aspekty, efektivní orgány dohledu, které všude neexistují. Podle mne toto je úsilí, které by mělo být vykonáno v příštích letech v Evropském parlamentu. A nyní ještě stručně, pokud je o ten eh, výbor na ochranu osobních údajů, který byl vyslyšen. Já nevím, co přesně podnikají a jaké informace mají. Máme s nimi uzavřené kontakty, ale tento orgán se zabývá zvláště ochranou soukromého života. To znamená, věnují se tomu, zda osobní údaje byly využity některými službami, ale toto je trochu mimo naší působnost. Ještě jednou opakuji, že probíhají soudní řízení a tato řízení se také mimo jiné budou týkat toho, co bylo hackerským útokem získáno v případě Belgacom i dalších. je například stránka nebo systémy ministerstva zahraničí a premiéra byly napadeny, neví se přesně ze strany koho, zatím je to předmětem soudního řízení. Vyšetřování, děkuji. Tím se dostáváme k dnešním posledním otázkám. Jan Albrecht. Děkuji. Nevím, jestli si teď mám hrát na hodného policajta nebo zlého policajta. Zkrátka k vám promluvím jako ke kolegům. Jsem velice rád, že jste tady a jsem velice rád, že zmiňujete bruselskou deklaraci a že voláte po společné akci. Tím právě si myslím, že musíme začít. Počínaje touto eh, schůzí a také naší zprávou, kterou doufám, že eh, dokončíme eh, na začátku příštího roku ale také musím říct, že když se podíváme na tu situaci, ve které jsme, tak máme tady smlouvu a máme psané odpovědi, písemné odpovědi eh, vašich vlád, eh, které prohlašují, že nebudou vypovídat vzhledem k situaci se smlouvám. Říkají, že národní bezpečnost je ve výlučné kompetenci členských států a že zkrátka není o čem mluvit. A já bych eh, velice rád věděl, eh, pane Lauricene, víte, co je to incen? Zabýváte se někdy eh, spoluprácemi tajných služeb na evropské úrovni? Zabýváte se otázkami Eh, jaká pravidla se na tuto spolupráci vztahují, protože já jsem hledal nějaký právní základ pro takovou spolupráci a žádný neexistuje. Nemá žádný právní základ. Je to dokonce eh, porušení smlouvy, eh, pokud bychom se řídili výkladem členských států. Takže bez vaší pomoci nikdy nedospějeme k žádné akci Eh, omlouvám se, ale myslím si, že teď se nacházíme ve velice důležitém okamžiku, protože eh, politicky vzato, když tady teď sedíme a hovoříme o tom, co bude v dalších letech, že je potřeba nějaká akce, tak já vám řeknu, že eh, lidé tam venku, poslanci národních parlamentů i europoslanci se ptají, jsou tajné služby evropských členských států nad parlamenty a vládami? jsou jak mimo jejich dosah, to potom není divu, že ve členských států lidé hlasují pro populistické strany, které jim říkají, že to všechno jsou nesmysly. Já bych eh, upozornil tady konkrétně na tu situaci v Dánsku. Na našem prvním slyšení jsme tady měli uh, Danke Kempfer, uh, eh, investi- investigativního novináře, a ten uh, odkazoval na dokumenty uh, Edwarda Snowdena, což jsou uh, texty, které dodnes nebyly napadeny. A potom uh, Dánsko má program spolupráce s NSA, zvaný Dynamo, uh, kterým uh, dohlíží na podmořské kabely a analyzuje e, informace hromadně. Ono to pokračuje. To je přece porušení. Nevím, jestli je to porušení e, národního práva, asi ano, ale v každopád, každopádně e, to není v souladu s Evropskou chartou lidských práv a s umluvou o lidských právech, která je jedním z našich nejzásadnějších, nejfundamentálnějších principů eh, našich eh, evropských členských států. A také je to základní princip Evropské unie a dalším takovým je loajální spolupráce. O tom jste se taky zmínili. Já mám velkou radost, že jste to zmínil, pane Dedekere. Eh, já se domnívám, že zásada loajální spolupráce je v naprostém rozporu s těmi bilaterálními dohodami, o kterých jste se zmínil. Já opravdu nemám pocit, že útoky nebo údajné útoky britských orgánů eh, na teritoria členských států, jako je váš facebookový server eh, ve Švédsku, eh, tak pokud takový server napadne GCHQ, tak tím vlastně útočí na firmy a my musíme zkrátka aktivně jednat. A já bych tedy velice rád věděl, co máme dělat, e, jaké jsou příští kroky. Budeme zkrátka nedělat nic, nebudeme čekat, dokud vlády neimplementují bruselskou deklaraci? To je velice důležitá otázka. Jaký je další krok ohledně bruselské deklarace? Budeme to zkrátka odkládat a odkládat, e, říkat, my něco děláme, ale přitom nic nedělat? Taky si myslím, že tady potřebujeme eh, vysvětlení, pokud jde o to, co je to tedy eh, ta zahraniční bezpečnost, eh, jak jste říkal, ta špionáž zahraničních aktivit. BND v Německu jak se vyjasnilo nedávno, tak ti si vykládali celý internet jakožto zahraniční sféru. Úplně celý internet. A jestliže německá BND to dělá, tak tam se samozřejmě opravdu bojí nějakého veřejného skandálu, ale i vy byste, myslím, měli také začít vyšetřovat ve svých členských státech. Mě by zajímalo, jestli něco takového se děje jinde. Děkuji. Mně se neustále zdá, že spousta lidí říká, neměli bychom dávat Bruselu eh, žádné pravomoce, protože vznikne superstát, ale mně se zdá, že superstát je někde jinde. Takže ve stejném pořadí. Pan Lauricen, pan Dedekr a pan Rapaj. Eh, jeden z řečníků na tom minulém panelu říkal eh, bez komentáře, nemůžu o tom se šířit více a eh, já bych řekl, že pokud jde o Dynamo a americko-dánskou spolupráci, tak já vám zkrátka nemůžu odpovědět. A i kdybych něco věděl, tak bych vám to nemohl říci. Nesměl bych vám to říci. Pokud jde o vaši otázku na incent, tak eh, můžu říct, že o tom se v dánském parlamentu nedebatuje. Možná by mělo. Byl bych rád, eh, kdyby tomu tak bylo. Ale můžu vám říci, že zkrátka takové diskuze zatím neprobíhají. Dánský parlament eh, je poměrně rozdělený eh, v otázce, zda bychom měli zvýšit eh, parlamentní dohled a posílit ho. Celá řada poslanců říká, že pokud to uděláme, tak nám také přibude odpovědnost. Možná nejlepší řešení je, když všechno ví pouze ministr. Dánský minister spravedlnosti a dánský premiér eh, rozhodně eh, vědí. Na 110% jsem si tím jistý. Ti vědí, co dělají naše spravodajské služby a s kým spolupracují z dalších zemí. Ti to vědí a ti mohou získat odpověď na jakoukoliv otázku chtějí. Ale to také znamená, eh, že jsou za to také stoprocentně zodpovědní. Někteří poslanci říkají, že tak je to možná lepší, aby minister všechno věděl a zároveň také minister za všechno odpovídal. A ne e, dozorčí výbor parlamentu, který sice také leco zví, ale e, není za nic odpovědný a takto by e, určitou nepřímou odpovědnost získal. Já eh, si myslím, že ano, je to, Borgen je zajímavý seriál, ale samozřejmě to není eh, realita. Nicméně ano, je, je, to, je to dobrý seriál. My máme celou řadu ze severských kolegů ze severských zemí, kteří, eh, kteří chtějí být poslanci v Dánsku, protože by chtěli být hrdiny tohoto seriálu, že ve Švédsku a Norsku je nuda a my jim samozřejmě musíme říkat, že v Dánsku je taky nuda. Nicméně doufám, že jsem eh, zodpověděl vaše otázky a chtěl bych dodat eh, jenom ještě jednu věc, eh, kterou bych mohl skončit a to je otázka spolupráce. Je velice důležité, aby probíhala dobrá spolupráce, tajných služeb a e, v každém případě rozhodně využijeme e, zprávu, e, kterou tento výbor dokončuje a doufám, že se budeme moci řídit v dánském kontextu jejími doporučeními. Ale myslím si, že také tu je potenciál pro určité firmy, jako je Facebook a Google, protože e, ty se rozhodně nezajímají o tajné služby e, bez ohledu na to, v které zemi se nacházejí, tak e, nezajímají se o to, jaké služby berou jejich data. Oni jsou zkrátka ze zákona povinní je předat. Takže i tady e, je určitý prostor pro spolupráci s Facebookem a Googlem, pokud jde o statistiky, e, kolikrát, e, jak často zpravodajské služby a jiné orgány je žádají o vydání určitých dat dat jejich uživatelů. Takže to jsou dva možné přístupy. Děkuji. Děkuji. Blížíme se postupně k závěru. Pan Dedeker, prosím. Žijeme ve světě, který je bez pochyby nebezpečný a jehož hrozby se stále vyvíjejí. Před deseti lety nikdo nehovořil o kybernetických útocích. Nyní jsme tím ale všichni posedlí, nebo vlády jsou posedlé kybernetickými útoky. A není to problém, na který narážíme pouze v Evropě, v EU nebo v NATO. Existuje také celá řada čínských útoků nebo jiné země oznámili velký počet podobných útoků. Problém spočívá v tom, že pokud my, Evropané, i nadále se chceme věnovat eh, otázkám bezpečnosti a zabezpečení pouze na národní úrovni a nebudeme rozvíjet celoevropskou obranu, myslím, že se tím budeme čím dál více oslabovat. V Evropě existují země jako Spojené království nebo Francie, které stále ještě sní nebo chtějí věřit tomu, že jsou obrovskými velmocemi. Nicméně útoky dokazují, že tomu tak není. Přesto ale tyto velké země chtějí řešit podobné problémy výlučně na národní úrovni. Musím říci, já jsem působil několik let, deset let v UEO, Nyní tyto kompetence byly přesunuty na EU eh, e a příslušníci národních parlamentů, kteří tam byli zastoupeni, byli velice dobře informováni o otázkách eh, bezpečnosti a obrany EU. Nyní je toto kompetencí Evropské unie a je to pochopitelné, Nemusíme jít, eh, nemusíme přistoupit až k integraci, ale jsou to nyní eh, kompetence EU a ministři obrany se mm, schází dvakrát za rok. Paní Aštnová tam mluví asi 10 minut, Rasmusem také. Ale nějak to nesouvisí s tím, jak jsme postupovali v minulosti. Jsme mnohem, mnohem méně informováni než eh, v minulosti. A já myslím, že pokud takto budeme postupovat i nadále, tak si budeme uh, ubírat kus zpět, budeme dělat kroky zpět, místo toho, abychom se vyvíjeli. Myslím, že je opravdu nutné uh, přijmout tuto myšlenku integrace evropské obrany. Kromě toho, ale musím říci, že nahlížíte trochu pesimisticky na úlohu uh, zpravodajské služby, když říkáte, že mají pocit, že stojí nad vládami. To podle mě rozhodně není pravda. Spravodajské služby jsou kontrolovány a myslím, že se zodpovídají také vládám, protože jejich kroky a činnosti mohou být velice nákladné. Evropské spravodajské služby se samozřejmě pravidelně scházejí, všichni jsou vzájemně v kontaktu, hovořím o těch civilních spravodajských službách, u vojenských je to podobné v rámci NATO. Takže vy hovoříte o té aféře s podmořskými kábly. Víte, že jsme to zjistili v rámci aféry Echelon. Byla podepsána dohoda mezi Spojenými státy a Spojeným královstvím po válce a chtěli tak kontrolovat pohyb eh, sovětských ponorek. Ovšem, nebo řešili jsme to v rámci aféry Echelon, nyní to řešíme v rámci aféry Prism. Je to pořád ta stejná věc a já si myslím, že bychom se měli vydat cestou evropské integrace, měli bychom se snažit lépe pochopit nebo vysvětlit, že některé sny těch velkých zemí v rámci EU, sny o velikosti a vlivu, ohrožují naši kolektivní bezpečnost. Protože kybernetické útoky, elektronické odposlechy, eh, zachycování informací elektronických a tak dále, pokud na to nezareagujeme dostatečně, a když i my sami se můžeme stát obětí například sousední eh, spravodajské služby, tedy země vedle nás, tak nás to pouze oslabí. Pokud začneme sami sobě vzájemně nedůvěřovat, bude to velice škodlivé pro konstrukci a prohlubování Evropské unie. Podle mne je velice důležité pracovat na znovu obnovení důvěry prostřednictvím tohoto fenoménu a tak zajistit e, další prohlubování EU, místo toho, abychom se nechali oslabit těmito útoky a šoky, například vlády, které by byly šokovány takovými, takovými to aferami a jednali by na úkor konstrukce Evropské unie. Děkuji, pane Rapaj. Chcete k tomu ještě něco dodat? Budete poslední řečník. Ne, já nemám nic k tomu, co kolega vysvětlil. Jedna přesná otázka, na kterou byste možná mohla odpovědět závěrem této části debaty. Jak by se dalo navázat na tu iniciativu bruselského prohlášení? Já jsem se účastnil vytvoření tohoto fóra, tedy eh, parlamentní kontroly nad spravodajskými službami a je na velkým potěšením, že každý rok se k nám připojují nové země. Na základě této konference, kde se sešly země, které mají systém parlamentní kontroly nad spravodajskými službami, se nám podařilo tu myšlenku dále šířit a nyní, podle mne, by to mohlo dále postupovat. A sice tak, že ty země, které mají takovouto parlamentní kontrolu, by mohly přijímat společné iniciativy, které budou přijímány na příštích zasedáních. Já myslím, že každé to zasedání bylo přínosnější než to předchozí. Po každé jsme se dostali o krok dál, což podle mne představuje pokrok. Samozřejmě velký kus cesty ještě máme před sebou, ale myslím, že zprávu která bude vypracována nyní z toho posledního zasedání, bude velice užitečná. Děkuji. A já bych k tomu možná ještě dodal, že když hovoříte o tom bruselském prohlášení, Zasedání proběhlo v září říjnu 2010, potom v Bonu následovalo zasedání v říjnu 2011, 2012 a 2013 žádné zasedání neproběhlo. A já myslím, že co byste tedy vy mohli učinit, je znovu nastartovat celý ten proces. Mohli byste jednat tak, aby se výbory tohoto typu znovu scházely, aby si mohli vyměňovat názory. Pan uh, Dedeker hovořil o pokroku, kterého se tam podařilo dosáhnout. Já jsem se zúčastnil několika z těch konferencí, ne úplně všech, ale panovala tam všeobecně rozšířená důvěra. Když jsme se sešli v Bonu, zjistil jsem, že to je poprvé, kdy si zástupci parlamentu vyměňovali významné informace, to znamená, jaká pravidla společně vytvořit, tak, abychom ukončili to pravidlo třetí služby. Neměli bychom například zvážit ukončení eh, používání takovéhoto pravidla ze strany spravodajských služeb v případě, že informace získaná bude pocházet od spravodajské eh, služby nějaké země mimo EU. Myslím, že bychom tak mohli postupovat. To pravidlo bychom možná mohli i ponechat v platnosti, ale trochu jej upřesnit, niancovat a tady by váš výbor mohl hrát významnou úlohu a znovu nastartovat celý ten proces. Když si položíme otázku, jak eh, pracují pravdajské služby, když se scházejí bilaterálně, to je jedna věc, ale myslím, že impuls a ovládání těch kontrol by měl pocházet hlavně od národních parlamentů a i od vás, Evropského parlamentu, a v této věci od vás hodně očekáváme. Děkuji. Tím se dostáváme ke konci našeho zasedání. Nevím, zda se chcete ještě vyjádřit. Já chci pouze říci, že tato čtvrteční zasedání jsou zvláště důležitá pro všechny, včetně stálých zaměstnanců protože poslanci musí na letadla a tak dále. Takže já všem děkuji za pozornost, ale z logistického hlediska je to obtížné. Děkuji řečníkům za pochopení a nakonec, paní předsedkyně, musím ještě poznamenat, že mne zklamalo. To, co jsem si vyslechla uh, o tom seriálu Borgen, že je to pouze fikce. Ano, děkuji. Děkuji také tlumočníkům. A příští zasedání proběhne ve Štrasburku v pondělí odpoledne. Děkuji.